Okay, colleagues, can I call... Kolegové a kolegyně, poprosím vás, abyste se usadili. Rád bych zahájil tuto schůzi tím, že vás požádám o schválení pořadu jednání. Pakliže je za pořád jednání schválen, tak eh, nyní schválíme zápis předchozí schůze. Máme k tomu nějaké otázky? Zdá se, že ne. Výborně. Dále nás tedy čeká výměna názorů s belgickým předsednictvím na téma doprava. Pan ministr je mezi námi. Dávám mu slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, vážení koordinátoři, zpravodajové a členové výboru pro dopravu a cestovní ruch. Dámy a pánové, 13. července 2010 jsem předložil svůj program priorit pro naše předsednictví v oblasti dopravy. Tento prioritní program byl velice pozitivně přijat, nicméně někteří členové Evropského parlamentu uvedli, že to byl příliš ambiciozní program. Dosažení některých těchto cílů podle některých mělo být velkou zátěží pro belgické předsednictví. Belgické předsednictví skončilo téměř před měsícem a z poznámek, které jsem obdržel jednak z jednotlivých institucí, ale také v médií, vedli k závěru, že Belgické předsednictví dosáhlo velkých úspěchů v oblasti mobility a dopravy. 26. října během neformální rady o dopravě a také rady o vodních tocích, které se konalo v Antwerpách. Potom vedlo eh, k radě, která se konala 15 nebo vycházelo z závěru rady z 15. října roku 2010. Čili podívejme se na výsledky v jednotlivých oblastech, které jsme podle našeho závěru dosáhli během belgického předsednictví. Trvale udržitelný rozvoj v oblasti dopravy. Dali jsme důraz především na oblast bezpečnosti, to, byl, to byla klíčová priorita v našem programu. V našem programu byly jasné cíle pro všechny typy dopravy, to bylo na jedné straně, a na druhé straně, abychom mohli dosáhnout těchto cílů, organizovali jsme 15 velkých akcí, v rámci kterých jsme dosáhli velkých úspěchů. Takže co se týče trvalé udržitelného rozvoje v oblasti dopravy. Nejdříve jsme měli neformální výměnu názorů a, jak jsem říkal, tehdy, eh, tehdejší naší hlavní prioritou bylo předložení bílé knihy, která se zabývá strategickou vizí v oblasti dopravy. Nicméně, když vznikly nové výzvy v oblasti dopravy, především otázka trvalé udržitelnosti dopravy, dále otázka konkurence mezi jednotlivými módy v oblasti dopravy, vedla k tomu, že došlo k určitému spoždění v oblasti implementace. Nicméně jsme neseděli s založenýma rukama. Věděli jsme, že rada, která se konala 15.10., řešila také politické otázky, které jsou obsaženy v Bílé knize. Výsledkem tohoto cvičení bylo poskytnout určité vodítko, vytvořit určitou strategii, eh, která byla zohledněna při přípravě Bílé knihy. V rámci maďarského předsednictví chceme vydat tuto Bílou knihu. A co se týče Rady 15.10. komise předložila návrh směrnice Evropskému parlamentu. Tato směrnice se zabývá otázkou železnice bez hranic. Jedná se o velkou revizi v této oblasti. Rada se zabývá touto záležitostí a vznikla pracovní skupina která, aby mohla fungovat efektivněji, rozdělila celou práci do tří hlavních oblastí. Jednak je to oblast, jak zafinancovat železniční sektor, jak stanovit jednotlivé tarify, dále zlepšit přístup na trh a nakonec je to eh, otázka regulační kontroly a monitorování. Revidovaná verze návrhu komise, co se týče eh, prvního z těchto tří eh, témat, byla připravena a podle našeho názoru došlo k velkému zlepšení, především v oblasti vysvětlení a e, vznikl určitý kompromis v této oblasti. Dále 2. E, prosince se konala druhá e, rada v oblasti dopravy, kde se probíraly otázky jednotlivých politik. Aby vznikla určitá strategie dané pracovní skupiny. Opět se jednalo o možné dohodě, která by měla dospět ke svému závěru během šestiměsíčního maďarského předsednictví. Tyto výsledky by měly být předloženy na radě v Lucembursku. Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že mobilita, služby v Evropské unii musí také zajišťovat ochranu životního prostředí. Musíme se postarat o všechny typy dopravy, které musí být čistší, musí být ekologičtější a jak víte, 15.10. na zasedání rady jsme dosáhli politické dohody, která se týkala eh, revize tzv. směrnice o eurovinětách. Tato dohoda je velice důležitým krokem kupředu. Dochází také k internalizaci externích nákladů eh, v oblasti silniční dopravy a také to znamená, že můžeme zavést princip znečišťovatel platí. Tento návrh umožnil, aby členské státy integrovaly nejen náklady spojené s infrastrukturou, ale také interní náklady v oblasti dopravy, jako je například znečištění nebo hlukové znečištění. Jednotlivé eh, členské státy mohou snížit maximálně eh, například eh, zácpy mohou posílit konkurenceschopnost v oblasti dopravy. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom předali tuto agendu našim maďarským kolegům a doufáme, že se nám podařilo podaří dosáhnout eh, schválení v rámci druhého čtení. Dále trvalé udržitelná mobilita. Neznamená to pouze ochranu a respektování životního prostředí, ale týká se to také ochrany spotřebitele a ochrany eh, cestujících se sníženou mobilitou. Eh, v roce 2010 jsme, a teď mám na mysli Rada Evropské unie během dohodovacího řízení s Evropským parlamentem dospěla k dohodě eh, práv eh, v případě cestujících eh, autobusem a další silniční dopravou. Týká se to také cestujících železniční dopravou. Týká se to otázek principu nediskriminace, poskytnutí pomoci postiženým občanům, také co dělat v případě nehody, také co se děje v případě zrušení dopravního spoje, jak řešit eh, různé stížnosti ze strany cestujících. Všechno tato opatření se budou týkat eh, eh, cest autobusem, které jsou v délce 250 kilometrů. V případě kratších spojů tak se zaměřujeme především na pasažéry se sníženou mobilitou a na jejich práva. Takže co se týče těchto opatření, vytvořili jsme rámec, určitý balíček, který se zabývá otázkou ochrany cestujících právě v této oblasti a doufáme, že tato opatření budou zavedena v budoucnosti. případě krátkých spojů na krátké vzdálenosti musíme se zaměřit na dvě věci. Především jsou to krátké spoje pomocí námořní dopravy kolem pobřeží Evropské unie. Konala se neformální rada ministrů v Antwerpách, kde jsme se zabývali otázkou integrace těchto otázek do opatření v oblasti dopravy, především u splavných eh, toků a v mořských vodách Evropské unie. Chceme vytvořit eh, koncepci tzv. modrých linek, modrých spojení, kdy chceme vytvořit eh, zónu pro lodní spoje, kde budou eh, cesty na krátké vzdálenosti a bez ohledu na vlajku, pod kterou eh, daná loď opluje, musí splňovat minimální nařízení. Myslíme si, že tím zvýšíme konkurenceschopnost eh, námořní dopravy. Doufáme, že se nám podaří plně implementovat koncepci modrého pásu, modré zóny a potom vznikne nebo vznikl eh, takový pilotní projekt 31.12. a loňského roku a myslím si, že tento projekt je velice důležitý pro vnitřní trh, eh, především pro posílení lodní dopravy. Co se týče pracovní skupiny pro námořní dopravu, která bude pracovat eh, pod maďarským předsednictvím, bude dále pokračovat v těchto otázkách. Eh, konala se neformální schůzka v Montrealu i ICAO, kde jsme také hovořili o ekologických otázkách, hovořili jsme o letecké dopravě. Celkovým Cílem je omezit emise CO2 v rámci letecké dopravy. Vznikly akční plán do roku 2050 pro 190 členských států v ICAO. Tento plán byl odsouhlasen na zasedání Montrealu. Jedná se tedy o usnesení v daném sektoru. A všechny letecké společnosti tvrdí, že jsou schopny a ochotny podělit se o odpovědnost a veškerá břemena v této oblasti, to znamená především, co se týče emisí CO2. Dále bezpečnost jednotlivých typů dopravy. Během našeho předsednictví Evropská komise vydala sdělení, které se týkalo strategických eh, cílů politik eh, v oblasti bezpečnosti do roku 2020 a závěry rady jsme předložili 2. Srpna, eh, pardon, prosince lenského roku. Chceme stále zvyšovat bezpečnost všech oblastech dopravy našemu přístupu se říká vize nula. Jakékoliv úmrtí je v oblasti dopravy nemůžeme tolerovat. Chceme harmonizovat veškerá opatření v rámci Evropské unie a chceme se zaměřit na využití nových technologií. Chceme zdůraznit důležitost integrovaného přístupu. Jedna konkrétní věc je, již byla naplněna, jinak jsme dosáhli politické dohody eh, v případě základních prvků, které se týkají eh, přeshraniční dopravy. Chtěli bychom vytvořit elektronický systém výměny informací a dat mezi jednotlivými členskými státy maďarské předsednictví bude řešit tuto otázku a bude ji probírat s Evropským parlamentem během svého předsednictví. Do konce letošního roku by měla vzniknout eh, směrnice v této oblasti. Od 26. do 28. října loňského roku jsme organizovali Evropský summit v oblasti dopravy, který eh, vedl k přijetí konkrétního dokumentu, který obsahuje celou řadu zlepšení, především v oblasti konkurenceschopnosti letecké dopravy a průmyslu v Evropské unii v letecké dopravě. Dále je tady otázka otevřeného nebe, které by se mělo stát již realitou. Také Máme nejrůznější návrhy v oblasti zlepšení bezpečnosti v letecké dopravě a také zajištění trvalé, trvalé udržitelnosti letecké dopravy. Dále um, prosincová rada rozhodla, že vznikne technická skupina odborníků, abychom mohli následně sledovat ehm, opatření která vznikla v pracovním dokumentu Brüche. Tento dokument se bude zabývat otázkou systému emisí, jak snížit emise eh, v Evropské unii a také se zabývá otázkou dopadů jednotlivých opatření, která jsou platná v Evropské unii. Budeme se zabývat eh, také konkurenceschopností tohoto sektoru. Eh, dále jsme se zabývali otázkou nákladní letecké dopravy. Pracovní skupina vytvořila akční plán, jednotlivá doporučení, která můžeme rozdělit do čtyř různých typů. Jednak je tady harmonizace, zlepšení evropských opatření, veškerých nařízení, koordinace a výměna informací mezi různými evropskými institucemi, dále zlepšení mezinárodních norem a dále vytvoření standardizovaných eh, modulů eh, školení, který bude prováděn eh, Mezinárodním Evropským institutem. Dále jsme se zabývali otázkou MC. MC také vytvořila ehm, pozměňovací návrh Dále rada se zabývala balíčkem Erika, to byl třetí balíček Erika, eh, ve kterém se uvádí další povinnosti MC, které musí být eh, zohledněny v novém řízení. Belgie je velice ráda, že může pracovat na tomto dokumentu, protože pracovní skupina v oblasti dopravy bude dále spolupracovat s maďarským předsednictvím, především co se týče námořní dopravy. Dámy a pánové, belgické předsednictví a jeho činnost v oblasti mobility a dopravy musí také zmínit program Galileo, což je evropský navigační satelitní systém, kdy naším partnerem eh, Španělsko, eh, výbor ITRE. Eh, dospěli jsme k dohodě, jakou úlohu má sehrávat budoucí agentura GNSS, aby mohl vzniknout systém GNSS v Evropě. Musíme se zabývat především otázkou bezpečnosti a akreditace. Evropský parlament se také aktivněji zapojí do této práce, co se týče nařízení 911 210. Eh, Ten eh, byl schválen 20. října 2010 a vyšel platnost 9. listopadu 2010. Dále 24. června 2010 eh, Rada dospěla k závěrům, kde vytvořila akční plán pro GNSS a veškeré modifikace, které byly předloženy komisí. Dále jsme měli eh, průběžné hodnocení roku 2010, eh, kdy jsme řešili řízení 283 lomeno 2008. Opět se to týkalo eh, systému GNSS a hodnocení rizika. Komise nepředložila tento dokument včas, čili maďarské předsednictví se touto otázkou bude dále zabývat. A 18. ledna 2011 sdělení um, v této otázce bylo vydáno právě komisí. Dámy a pánové, myslím, že jsme učinili celou řadu pozitivních kroků během našeho předsednictví v oblasti dopravy a mobility. A vzhledem k tomu, že jsme měli velice blízkou spolupráci eh, s našimi partnery, bych vám chtěl všem poděkovat eh, za váš aktivní přístup a za vaši aktivní spolupráci. Děkuji za veškerou výměnu informací, chtěl bych poděkovat za veškerou podporu, kterou jsme obdrželi během našeho předsednictví. Doufám, že Maďarsko i naše trojka bude opět eh, pokračovat ve své práci, budeme se zabývat eh, eurovinětou, dále přeshraničními otázkami, dále eh, otázkou GNS a dále otázkou veřejné regulované služby. Dále se budeme zabývat balíčkem železniční dopravy a také letecké dopravy. Bylo pro mě velikým potěšením, že jsem mohl probírat tyto otázky s vámi a dosáhnout pokroku, kterého jsme dosáhli. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji mnohokrát, pane ministře. Pro tuto chvíli pět koordinátorů chce vystoupit. Poprosím vás všechny, abyste se omezili na tři minuty a potom budeme pokračovat. Začne pan Groš na tři minuty. Eh, Já děkuji, pane předsedo, jménem EPP, nejen těch, kteří jsou tady, ale i ostatních bych vám chtěl poděkovat za velice dobrou spolupráci s parlamentem, vám, vašim spolupracovníkům a stálému zastoupení také, protože nejenže jsme měli dobrou spolupráci, ale také to byla skutečně věcná spolupráce, z níž vznikaly dobré závěry. Máte skutečně velmi ambiciozní program a v podstatě dodrželi jste ho, což v politice bohužel není až tak časté ale od prosince 2008 tento program v radě zůst byl téměř nezměněn. Potom tam dochází, jsou tam ty otázky eurovinety, o které se také dlouho hovořilo, také příliš pohybu se tam nedělo. Potom se jednalo o právech eh, cestujících a můžeme pouze vyjádřit eh, naděje, že to skutečně bude dotaženo do konce. Myslím si, že je to skutečně dobré výsledky a co je zvláště zajímavé, že skutečně jste přispěli tam, kde jsme někdy jako poslanci měli určité pochybnosti. Ty příklady, které jste uvedl, myslím, jsou velmi důležité a u některých rozhodnutí, zejména z rady, je také důležité, že ty státy někdy eh, přijímají rozhodnutí, která jsou příliš zaměřená na ty jejich na ty státy a ne na evropskou politiku, zejména co se týká udržitelné politiky, ale co se týká eh, práv cestujících, to si myslím, že ta kapitola celá, ta kapitola práv cestujících a to, co pokrývá, to, že možná toto skutečně je takový celý balíček, je tak, aby to bylo jednodušší eh, pro občany a aby skutečně to dbalo lépe o její ochranu jejich práv. Toto očekává ještě v budoucnosti euroviněta. Tam samozřejmě došlo ke kompromisu, protože je obtížné uspokojit všechny. Doufám, že tady toto se dodrží, ať už to bude jaká povinnost, jakákoliv cesta, ale myslím si, že ty peníze, které přicházejí do dopravy a mobility, tak, že by skutečně měly být efektivně vynaloženi, protože důležitá je otázka financování. Dívali jsme se na to více než 38 miliard program eh, do, ze strukturálních fondů, tedy do oblasti dopravy a ta pravidla, která zde stanovujeme v dopravě, je důležité, aby také byla dodržena. Já doufám, že v souvislosti, to, co jste dosáhli v Radě pro dopravu, skutečně bude efektivní a že se s tím propojí také to správné využití financování. A poslední bod se týká bezpečnosti. Zde mám na mysli letectví, leteckou oblast zejména potřebujeme nezávisle na tématech, o kterých zde diskutujeme, také jasné názory rady, stanoviska Rady pro dopravu bezpečnosti. Já mám na mysli třeba ten popílek sopečný, je potřeba, aby se reagovalo rychle, tehdy pro některé to možná nebylo dostatečně rychlé, ale je důležité, aby také daleko rychleji se vytěžili, vyvodili důsledky z, tohoto, z těchto záležitostí. Je potřeba, aby se toto ještě posílilo Například kontroly samozřejmě musí hrát důležitou úlohu a také integrace systému, ale musíme si uvědomit, že potřebujeme jasné, jasná poselství, takže děkujeme vám za vaši práci jménem EPP a doufáme, že nadále budeme dobře spolupracovat a podporovat vás. Děkuji. Very generous Belgian. Děkuji mnohokrát za tedy trochu protažené, belgicky protažené tři minuty. Doufám, že pan Al-Khadraoui se bude trochu více držet časového limitu, jakožto vlám. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Pokusím se, protože v podstatě souhlasím s tím, co říkal pan kolega. Takže pokusím se o maximální stručnost. Chtěl bych poděkovat jak vám, tak vašemu týmu a také všem lidem na stálem zastoupení za skvělou práci. Je pravda, že jsme si stanovili velmi ambiciozní program a je pravda, že velkou část z něj jsme splnili. Co se týče Bílé knihy, tak tam je pravda, že došlo k určitému spoždění a strategická vize politiky dopravy a mobility je opravdu klíčová. Já bych býval rád, aby to uvidělo světlo slunce za belgického předsednictví, ale bohužel se to nepodařilo. Proběhly nicméně diskuse, především diskuse týkající se budoucnosti železniční dopravy. Odkazovali jsme také k prvnímu železničnímu balíčku, ale kromě toho je potřeba zvážit ještě řadu dalších aspektů, například financování infrastruktury a otázku interoperability. interoperability také mezi jednotlivými druhy dopravy. To jsou všechno klíčové otázky, které bude potřeba na evropské úrovni řešit. Teď, co se týče času věnovaného jednotlivým otázkám na úrovni rady, především v oblasti dopravy, tak eh, většinou na zasedáních rady nemáme příliš mnoho času a právě vzhledem k tomu je téměř pozoruhodné, že se toho podařilo poměrně hodně nebo tolik prosadit. Většinou je velice těžké dosáhnout většiny. A právě z toho důvodu je někdy těžké prosadit v oblasti dopravy něco ambicioznějšího. Vy jste hovořili o eurovinětách, to je také důležitá problematika a je dobré, že ráda k tomu, ráda k tomu zaujala své stanovisko, ale tím to ještě nekončí. Možná, že víte, že do určité míry jsme dospěli ke shodě a doufám, že v této oblasti i v přeshraniční oblasti vy jako členové rady budete i nadále tlačit na to, aby se to zvažovalo i z evropské perspektivy, abychom dosáhli zhody. Kromě toho jste také hovořil o určitých otázkách letecké a námořní dopravy, hovořil jste také o e, modrém pásu, hovořil jste o jednotném nebi roce 2012 jako termínu a doufám, že Belgie i jako členský stát už jako předsednictví na to bude dále tlačit, tak aby se nám podařilo vytvořit skutečnou evropskou dopravní oblast. Teď jenom k právem, právům cestujících na samý konec. Tam jsme se dohodli, nebylo to ideální, museli jsme všichni trochu ustoupit, ale myslím si, že to je v každém případě krok správným směrem. Doufáme, že i v budoucnosti budeme mít šanci se více zabývat otázkou práv cestujících, a to především v letecké dopravě, ale očekáváme na iniciativu komise. A teď už opravdu nakonec. Jak jsem říkal, děkuji mnohokrát za vaše úsilí a děkuji za vaše příspěvky k naší společné práci. Budeme přispívat do práce rady i nadále, teď jako běžný člen. Děkuji liberálové paní Meissner. Poprosím opravdu o tři minuty. Já vím, já vím. Děkuji, pane předsedo. Já se trošku budu odlišovat od mých předřečníků. Nejprve bych se chtěla zmínit o tom, co z mého hlediska by skutečně mělo být zmíněno, a to jakožto či nevíme, zda vlastně mezi tím došlo ke změně vlády a jsou zde určité obavy, zda tím nemůže být práce určitým způsobem ovlivněna. Takže chci vám poblahopřát, že to skutečně velmi dobře fungovalo, byť ta vláda eh, byla provizorní a, byl to, a že jste učinili i tak kroku předu. Pak určitou kritiku, já nejsem spokojena s těmi právy z cestujících. Myslím si, že to, co dosaženo, co popsalo belgické předsednictví, že tedy předsednictví může dosáhnout pouze toho, co jim vlastně členské státy umožní. A proto se domnívám, že když to platí pouze o 250 kilometrů. Je to dobré, že zde máme určité řešení pro postižené osoby a tak dále, ale dosáhli jsme pouze velmi málo. Já si myslím, že španělské předsednictví mělo ještě větší cíle. Jsou to prostě procesy, které jsou dlouhodobé v politice to je skutečně velmi obtížné téma. Samozřejmě, co nyní má rada na stole, to je pro nás příliš málo, zejména pro mou frakci, protože tam je pouze dodatečné zdanění a nic více. Tam musíme ještě pokusit se shodnout. Doufáme, že se nám podaří dojít dál, nebo alespoň jsme doufali, že se nám za belgického předsednictví eh, podaří dojít dál. Možná tedy za Maďarska. Budeme muset v tomto pokračovat. My jsme očekávali, že e, vlastně e, byly stanoveny priority. Já si myslím, že bylo tam dobré e, usnesení o letecké dopravě, protože tam byly potom čte potíže z pokusy o atentáty nebo s atentáty v letecké dopravě, nicméně si myslím, že jste odvedli dobrou práci. Potom, co se týká železniční dopravy a toho, té koncepce Blue Belt, tak to si myslím, že je dobré, takže obecně mohu říci, že se udělalo pozitivních věcí, zde mohu pochválit, ale jsou dvě, tři věci, tam došlo k určitému zklamání, které jsem také, o kterých jsem se chtěla za mou frakci také e, zmínit. Doufám, že jsem dodržela tři minuty. Děkuji. Ano, děkuji. Velmi si to ocením. Za zelené pan Krabe na tři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já bych, vy jste hovořil o dvou věcech, které jste dokončili, to je euroviněta a práva cestujících že to, že jste se věnovali eurovinětě a dosáhli jste řešení, to je velmi pozitivní krok, protože předchozí předsednictví to stranu. ale co není zcela uspokojivé, tak si myslím, že tam euroviněta není žádná doplňková daň, ale bylo dosaženo určitého, je, je to vlastně určitá internalizace externích nákladů, ale v hospodářské soutěži tam, kde jde o vzdálenosti v kilometrech, tam určité závazné poplatky, které platí pro každou lokomotivu, pro každou vzdálenost. Tam vlastně je to však na dobrovolném rozhodnutí členských států. Například v Rakousku může být jiné než ve Švýcarsku a platí to také pouze pro eh, nákladní auta. To je nefér takže já myslím, že ty trasy nebo ceny za trasy se na kolejnicích nebyly zvednuty. DPH také u železniční dopravy. Toto všechno, co se děje u záležitosti klimatické, my vlastně jsme pro tu evropskou daňovou politiku. Je to trošku absurdní, že bez změny mobility nelze bojovat proti klimatickým změnám a to bychom měli. Měli bychom vytvořit spravedlivý rámec. Ostatně jde zde i o ta práva cestujících, například u železnic, železniční dopravy po hodině spoždění 25%, po dvou hodinách spoždění 50%. to u autobusové dopravy na 250 kilometrů, u tam zase Evropský soud pro lidská eh, práva řekl méně než tři hodiny, ale všichni zažíváme to, že vlastně spoždění hodinu je, se stává skoro normální. Tak já jsem to dneska zase zažil, takže proč vlastně ty intervaly jsou tak krátké tam, když vlastně vy sami to musíte zaplatit, tak by se měl vytvořit spravedlivější rámec. Já samozřejmě chválím to, čeho jste dosáhli. Uvěř, vím, že u Euroviněty to byl velmi obtížný kompromis, ale my jako, myslím, že v tom budete teď jako členský stát pokračovat. My potřebujeme v podstatě ještě určité další prosazení té mm, dopravy šetrné k životnímu prostředí a Belgická, vy jste hovořil o belgické eurovině, tam mohl byste trošku vysvětlit, jak to funguje, či jak se to třeba děje v Nizozemsku. Jsou zde určité plány, které jsou shodné s evropskými, ale je belgické právo slučitelné s evropským právem nejen v, pro cizince v oblasti daní. Musí to skutečně být pro všechny stejné platit. Děkuji. E Děkuji za ECR. Pan Van Dálen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poblahopřát panu ministrovi za vaše výsledky, které jste dosáhli během belgického předsednictví. Jsem velice rád, že jste se zabývali také interní dopravou. Jsem tady napravo, tady na konci stolu vedle vás. Takže, jak už jsem říkal, jsem velice rád, že právě interní doprava byla také předmětem vaší práce. Víte, že řeka Rýn byla zablokována, protože se tam potápěla loď a více než 200 dalších lodí tím bylo negativně ovlivněno. Došlo k eh, pozastavení výroby, v některých případech eh, a vznikl skutečný problém. Víme, že existuje pracovní skupina, která se zabývá tuto otázkou, jednak námořní dopravou, také eh, lodní, vnitrostátní dopravou nebavíme se o nějakém malém kanálu, ale bavíme se o řece Rýn, která je významným tokem v Evropě. Dále problém pesticidů, to je také další problém, který se musí řešit. Eh, vím, že pracovní skupina pro lodní dopravu, námořní dopravu chce, aby došlo ke snížení o 0,1%, nicméně nevím, jak toho chtějí dosáhnout. Prosím, aby i námořní doprava byla vzata v potaz, abychom mohli prosadit takzvanou modrou Evropu. To znamená, aby tato opatření se týkala všech evropských vod, ať už se jedná o Pobalské moře a další moře okolo Evropy, Evropské unie. Jsem rád, že hovoříte o ekologických způsobech dopravy nejen v oblasti železniční dopravy a lodní dopravy. V Nizozemí máme novou vládu a naše vláda rozhodla o daních, což nemá nic společného s tím evropským schválením. Děkuji a dalším řečníkem je pan Sturks. Pokud je to pouze pan Sturks, tak eh, bych mu ještě dal slovo a poté bych nechal slovo panu ministrovi. Takže Derku, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je veliká škoda, pane ministře, že Bílá kniha nevyšla v té době, kdy jsme očekávali, že vyjde, tedy v loňském roce na podzim, tak aby belgické předsednictví přinejmenším mohlo zahájit diskusy k této knize. To je veliká škoda, protože kdyby se tomu tak nestalo, tak bychom si mohli stanovit směr práce do roku, eh, do dalších let. Teď, co se týče eurovinety, tak tady myslím si, že můžeme být pišní na výsledky. Měli jsme sice trochu jinou vizi, nemůžeme být stoprocentně spokojení s výsledky, především co se týče prostředků, tak já vím, že rada tady nebyla nastavena zcela pozitivně ale prostě pokud jasně neřekneme, jaké bude mít účelové určení, eh, která část prostředku, tak to k ničemu nebude, protože nám jde o to, abychom internalizovali externí náklady. Pochopitelně, že náklady do infrastruktury to je taková nekonečná historie, ale v podstatě všechny externí náklady by se měly redukovat. A mně připadne nelogické, aby příjmy z eurovinety nebyly věnovány na boj s těmito externími náklady. Já jsem doufal, že nás rada v takovéto vizi podpoří. A potom ještě jednu věc. Musím říci, že dalším zdrojem frustrace v dopravní politice a v diskusi s radou je, že jak všichni víme, všechny nové myšlenky mohou vznikat eh, organizovaným systémem na mezinárodní úrovni. Mám pocit, že jsme neučinili dostatek pro to, abychom vytvořili skutečnou evropskou železniční síť. A to jak v železniční osobní, tak i nákladní dopravě. Pan Kramer hovořil o železniční dopravě jako jisté eh, chudé příbuzné dalších druhů dopravy, ale na druhou stranu už desetiletí se řada různých organizací touto otázkou zabývá. Mám pocit, že naopak Řadu let byla železniční doprava určitou nedobytnou tvrzí. Takže pokud chceme vytvořit skutečně evropskou železniční síť, tak pro ně musíme vytvořit skutečný evropský trh. Pokud si udržíme stávající úroveň ochrany, dokud nebudeme mít této skuteč, tuto skutečnou evropskou síť, tak to nepůjde. Paní Tykou, poprosím Silvi o vystoupení na maximálně dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bude to možná ještě kratší než dvě minuty. Pane ministře, mám dvě otázky. Blahopřeji k tomu, že vaše předsednictví se zabývalo vnitrozemní říční dopravou. Tedy. A zajímalo by mě, Jaké eh, výsledky považujete za hlavní v práci svého předsednictví? To je moje první otázka. A druhá otázka se týká finanční politiky a budoucího finančního výhledu. Především v souvislosti s eh, dopravní politikou. Jak víme, Evropská komise nevydala bílou knihu k dopravní politice během vašeho předsednictví, ale Evropský parlament už začal diskutovat o budoucích finančních výhledech. A doufám, že i vy v Radě jste už zahájili diskusy k dalšímu finančnímu výhledu a pak, když ano, tak máte prosím něco, co byste nám k tomu mohl sdělit eh, v souvislosti s dopravní politikou? Michael chtěl jen velmi rychle reagovat. Kdo 30 miliard každý rok vlastně je DPH v leteckém průmysl a je osvobození kerozínu 30 miliard, to jsou dvě věci, potom je jich ještě více. Já bych chtěl jen krátce říci s tím systémem lodí. Chceme samozřejmě, aby se námořní, protože námořní doprava je příznivá, šetrná k životnímu prostředí. Takže když se ty, ta lodní doprava přizpůsobí řekám, tak to samozřejmě bude dobrá. Možná k tomu ještě budete moct něco říct. Ten evropský námořní prostor, ano, to samozřejmě bychom o tom chtěli něco slyšet. Děkuji, pane ministře. Máte 10 minut na všechny ty jednoduché otázky, které vám položili poslanci poslankyni Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ik zal de elementen die, of de bemerkingen die een eh, negatieve ondertoon hadden gekregen. Pokusím se a odpovím na jednotlivé poznámky. Eh, především tedy byly spíše negativního rázu. Rád bych jasně řekl Evropskému parlamentu, jaká je situace a kde se nám podařilo dosáhnout koncenzu. Co se týče účelových dotací a prostředků, které jsou vyčleněné na eurovinety. byla to velice citlivá volba, citlivá otázka. Podařilo se nám dosáhnout koncenzu v této věci. Ministři dopravy jsou také pod velkým tlakem svých ministrů financí, jsou pod velkým rozpočtovým tlakem, takže tam vznikly takové tři různé trendy mezi ministry dopravy. Jednak tam byli ministři, kteří chtěli použít vše, co bylo k dispozici pro oblast dopravy. Druhá skupina ministrů měla pocit, že výnosy z eurovinety by měly být využity a zpět eh, zainvestovány do této oblasti a část by měla jít do státní pokladny, takže část by byla skutečně vyčleněna na dopravu a část by šla do státní pokladny a pak tam byly ještě další ministři, ta třetí skupina ministrů, která pochopitelně musela zvažovat rozpočtovou situaci ve své zemi a v podstatě jakékoliv zisky, které mohou plynout z eurovinety, podle nich eh, měly plynout eh, na nápravu problémů v národních rozpočtech a vlastně na ozdravení veřejných eh, financí. Čili měli jsme tři skupiny ministrů. Chtěli jsme ale především zachovat tu hlavní myšlenku, ten přínos té eurovněty. Nebudu zacházet do podrobností. Myslím, že je to velice důležitá otázka a my jsme nechtěli podkopat ten významný a důležitý princip euro vyněty. Nyní, co se týče Bílé knihy. Také velice lituji toho, že došlo k těm spožděním. Jednak v listopadu a v prosinci jsem vedl jednání s, s komisí. Snažil jsem se urychlit eh, vývoj situace, ale Bohužel se mi to příliš nepovedlo. Čili dospěli jsme eh, k neformální dohodě, která bude zveřejněna v březnu. Tento dokument tedy bude vydán v březnu v rámci maďarského předsednictví. A právě jsme projednávali tuto otázku s maďarským předsednictvím, možná na zasedání v červnu bychom mohli aspoň přijmout závěry předsednictví, abychom dosáhli určité míry jistoty, abychom měli jistotu, že všechny prvky, které jsou v Bílé knize, které jsou pro nás důležité, budou přijaty a na tomto základě bude přijato rozhodnutí aspoň v první polovině eh, letošního roku. A to se týká především daňového zatížení. V případě daňového zatížení bych eh, chtěl odpovědět na otázku pana Kramera, která se týkala různých alternativ, které máme k dispozici v Belgii, co chce dělat tedy belgická vláda. Naším odrazovým můstkem je zavedení eurovinety a to by zcela jistě nemělo znamenat nějakou další dodatečnou silniční dáně nebo nějaké další poplatky. To je pro nás naprostý základ. A napadlo nás, že by to mělo nahradit něco jiného. A odpověď panu Kramerovi, zároveň také odpovídám na další podobné otázky politické volby rozhodnutí, která padla v Belgii. Na začátku jsme měli tři regionální vlády, chtěli jsme přijmout jedno opatření, které by se uplatňovalo v oblasti silniční dopravy, ale nakonec vznikly tři alternativy. První alternativa, tato vyněta, tak jak funguje ve Švýcarsku, to byla jedna možnost, nebo mítné, to byla další možnost a další možnost se odvíjela od počtu ujetých kilometrů. Nicméně jsme dosáhli dohody. V případě druhé možnosti, nebo té poslední možnosti těch ujetých kilometrů, to znamená, že by byl poplatek za počet ujetých kilometrů. Jedna z vlád, tedy regionálních vlád v Belgii, chtěla prosadit tuto myšlenku daň na kilometr, ale to by celkově zvýšilo náklady v dopravě. Museli jsme vzít v úvahu, kolik vozu je používáno, také jestli jsou nebo nejsou ekologické. Takže otázka zní, zda je to kompatibilní s evropskou legislativou. Probíral jsem to s ministry mobility a dopravy Nebylo to vždy eh, s tím samým ministrem v, té dané, v eh, těch eh, dvou oblastech. vysvětl jsem, co se probíralo na půdě rady, co bylo přijato a sdělil jsem jim, že tato dohoda se musí ještě uzavřít mezi Evropským parlamentem a radou. Pevně věřím, že do konce prvního semestru letošního roku, čili do konce maďarského předsednictví, si uděláme jasnou představu o tom, jak ta situace bude vypadat. Hovořil jsem o všech jednotlivých otázkách, problémech, chci jim to také předložit písemně. Chtěl bych se vyhnout eh, maximálně všem problémům, které mohou vzniknout na úrovni regionálních vlád a co má být eh, uvedeno na evropské úrovni, čili to rozhodnutí musí být celé jistě kompatibilní s rozhodnutím, které bude přijato na úrovni Evropské unie. A otázka kompatibility musí být dosažena do roku 2013. Dále otázka konkurence mezi železniční a silniční dopravou. Víme, eh, že jste tomu věnoval pozornost i v minulosti. Ano, souhlasím. Také jsem to probíral se zástupci železniční dopravy, také se zástupci silniční dopravy. Všichni pochopitelně brání své stanovisko, ten svůj sektor. Eh, s ohledem na opatření, která se tam uplatňují. Pochopitelně chceme mít rovné podmínky. Vím, že konkurence v tuto chvíli asi není úplně spravedlivá. Uvědomuji si, že nejsou zavedeny rovné podmínky, nikdo není dokonalý. Pokud chceme mít dokonalou situaci, tak celé se nám to nepodaří přes noc ale velice dobře si uvědomujeme složitost dané situace, probrali jsme to s jednotlivými zainteresovanými stranami a musíme udělat vše, aby určité základní principy byly uplatněny ve všech sektorech dopravy. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout vyšší harmonizace, abychom mohli dosáhnout lepší konkurenceschopnosti mezi jednotlivými typy dopravy. Ale pan Kramer Například, když se podíváme na otázku hlučnosti, pochopitelně tady jsou velké rozdíly v železniční dopravě. Nebude tedy snadné dosáhnout větší harmonizace v těchto oblastech mezi jednotlivými sektory dopravy. Musíte vzít v úvahu otázku eurovinety. Bude velice obtížné dosáhnout rovných podmínek, které jsou velice žádoucí Každý sektor dopravy ví, jak je ten poměr mezi jednotlivými typy dopravy, ale pochopitelně stávající legislativa upřednostňuje některé typy dopravy vůči jiným. To jim někdy musíme zdůrazňovat. Pan Peter van Dalen, paní Tykau, vy jste se zmiňovali o té vnitrozemské vodní dopravě. Co se týče námořní dopravy, pokud tedy srovnáme tyto dva typy dopravy, tak jsme se zaměřovali především na nový prvek v oblasti dopravy a to je takzvaná přímořská doprava blízko pobřeží, na krátké vzdálenosti. Díky tomu eh, vnitřní trh bude lépe fungovat, bude ekologičtější, čili když zapojíme námořní dopravu, tu přímořskou eh, dopravu, tak eh, můžeme lépe převážet zboží mezi jednotlivými členskými státy. Ano, řešili jsme tyto otázky, také jsme zjišťovali, co udělal Evropský parlament v této oblasti. Vím, že se o těchto otázkách hodně hovoří také na půdě Evropského parlamentu. Pokud bychom chtěli zlepšit pobřežní dopravu, tak bychom ji měli zlepšit eh, z organizačního hlediska a měli bychom zajistit lepší spolupráci s ministry financí. Je velice důležité, aby i oni vstoupili do této diskuse, abychom získali jejich souhlas, a abychom mohli dosáhnout eh, tedy kvalitní přímořské dopravy a kvalitního řešení i v jiných oblastech. Pan Van se zmínil o otázce té lodní nehody, ke které došlo na řece Rín. Řešili jsme to s našimi maďarskými kolegy a uvedli jsme, že Belgie bude dál pokračovat v práci Eh, v oblasti námořní dopravy a vnitrozemské vodní dopravy. Víte, že maďarští kolegové eh, mají Dunaj, velice důležitý evropský vodní tok. A Říční doprava je zcela jistě jejich prioritou. Stále určitě se to bude řešit na videokonferenci 6. dubna. Také se bude řešit program NAIDIS. Tyto otázky tedy budou probírány v rámci maďarského předsednictví a já doufám, že zítra obdržíte podrobnější informace. Pan Van Dalen se zmínil také že jiný kolega, omlouvám se, omlouvám se, že motám trochu ta jména. Já se nemenuji van Dame, ale van Dalen, takže pan minister se omlouvá. U Oh ja, Okay. Víte, že hovořím teď k vám, to je důležité. Aspoň doufám, že to tušíte. Takže, co se týče snížení na 0,1%, nevím, co si o to myslíte vy, ale já nevím, co se o tom mám myslet, eh, zda to procento je příliš nízké v dané situaci, či ne. Myslím, že to bude mít vliv na konkurenci v námořní dopravě a když chceme jít tak dramaticky dolů o 0,1%, tak bychom dřív měli mít cíl 0,5 a potom to ještě dál snižovat. Co se týče tohoto principu, tak se musíme zaměřit na celou řadu otázek, například náklady, to bude velice důležité, protože lodě budou muset přizpůsobit své motory což bude zase určitý náklad pro tento sektor. Budeme tedy muset řešit eh, ty možné následky velice pečlivě. Eh, eh. Já teď nemluvím o ekologii, ale z hospodářsko-technického pohledu se jedná o velmi složité rozhodnutí. Mám pocit, že dělení Evropy na oblast, kde bude platit nová norma a kde nebude platit nová norma, je ve svém duchu protievropský. A doufám, že k tomu nedojde. Pokud dovolíte, tak bych se ještě chtěl, pane předsedo, vyjádřit k tomu, co říkal pan Styx. co se týče internalizace vnějších nákladů a účelové vymezení prostředků z eurovinety na externí náklady, tak to bylo opravdu jedno z východisek celé této záležitosti. Ministři financů, financí pardon, eh, s tím počítají, zvláště ve stávající situaci. Teď, co se týče přeshraniční infrastruktury, především na železnici, tak tam si uvědomujeme, že se nám nepodařilo posunout věci dopředu. A právě z toho důvodu už příští týden o tom budeme hovořit s maďarskými kolegy, protože to je pro nás velmi aktuální otázka. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je to otázka na pana ministra, nebo je to odpověď na pana Krámra? Ne, nechci odpovídat panu Kramrovi, on ví, co si o tom myslím. Já jsem se jenom chtěla zeptat pana ministra na jednu věc. Už proběhla schůze s koordinátory, tak jsem nevěděla, jak to teď bude probíhat, nevěděla, jak to teď bude probíhat ta diskuse. Já jsem v každém případě vítala jejich iniciativu týkající se samitu v Brugách. To si myslím, že bylo velmi aktuální, protože Cezar je přece jenom důležitá otázka. A pokud vím, existují členské státy, které ve velmi klíčových otázkách to zpomalují. Co se týče uh, skupiny na vysoké úrovni pro nákladní dopravu, ale jenom se chci zeptat, jestli máte odpověď na otázku, kterou jsme položili vám a komisi na začátku vašeho předsednictví. A to otázka prodeje železničních jízdenek a železnice přes celou Evropu. My jsme v podstatě chtěli, abyste tlačili na železniční společnosti, protože je velice těžké kupovat si jízdenky, železniční jízdenky vlastně po celoevropskou cestu. V podstatě u leteckých společností si můžete klidně zabukovat letenku na, po celém světě, ale ptáži se, jestli i v železniční dopravě tady došlo k nějakému pokroku. Já si myslím, že to se dá říct stručně, protože odpověď je ne, že ano. Děkuji. No, mohl bych vystoupit celkem cynicky a říct, že za starých dobrých časů, když byly železnice státní, tak existovaly systémy, které minimálně mládeži a studentům umožňovaly jezdit po celé Evropě od východu na západ a ze severu na jich za opravdu výhodných cenových podmínek. Teď ale jsou všechny železnice nezávislými podniky, no a následně nemáme žádnou evropskou dimenzi. Prostě nemáme. Chci ale říct ještě jednu věc, paní poslankyně. To, co vy jste říkala, po nás chtěla i Evropská komise pracujeme na takovémto evropském řešení. Děkuji mnohokrát, pane ministře, jak vám, tak i vašemu týmu, který s vámi pracoval během belgického předsednictví. Mám velmi dobré vzpomínky na dohodovací řízení s panem Kančanem, týkalo se to práv cestující v autobusové dopravě. kde jsme udělali ústupky, některé ústupky byly substantivní, jiné ne. Ale v každém případě všichni uznají, že během těch šesti měsíců belgické předsednictví pracovalo řádně. Takže děkuji mnohokrát za aktuální informace a za odpověď na otázky a přejeme vám mnoho štěstí do další práce. Okay, colleagues, as uh, is our want at this time of year, we say... Kolegyně, kolegové, jak jsme zvyklí v eh, tomto časovém období v roce, tak eh, se loučíme s jedním ministrem a vítáme hned druhého. A bude tomu tak i teď. Paní Isabel Leitman poprosím ji, aby k nám přišla za předsednictvo, tak abychom se mohli věnovat dalšímu bodu. Okay, colleagues, can I now give the floor to Mrs. Wakeman? Děkuji. Dávám slovo paní ministrini, která se vyjádří k belgickému předsednictví jeho činnosti v oblasti turistiky. Takže pokud se chcete ostatní bavit, tak vás poprosím, abyste se bavili mimo zasedací místnost, abychom všichni slyšeli, co řekne paní ministrině. Máte slovo. Uh, okay,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 Ano, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové poslanci, jsem velice ráda, že zde mohu zase být před vámi 198 dní po mém prvním slyšení před tímto výborem. Nastal čas, abych vlastně vyvodila závěry a prezentovala výsledky belgického předsednictví v oblasti cest. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy v prosinci 2009 vlastně byl cestovní ruch získal novou novou hodnotu a vlastně prováděla, probíhala další jednání a byla přijata další opatření jednotlivými státy, ale samozřejmě princip subsidiarity je zde, skutečně uplatňován. My jako v, za našeho předsednictví jsme také vlastně spolupracovali úzce v triu s našimi partnery ze Španělska a také s maďarskými kolegy a skutečně můžeme být spokojeni s výsledky této spolupráce. Otevřený pracovní způsob španělských, eh, španělského předsednictví vedl k tomu, že ve spolupráci bylo schváleno prohlášení. Ještě jednou to připomínám, bylo to 15. dubna 2010, bylo to prohlášení na cestě k modelu sociálně odpovědného cestovního ruchu, to bylo madridské usnesení které vlastně zdůraznilo znovu princip subsidiarity, ale samozřejmě také Vyplynulo z něj, že koordinace v rámci Evropské unie v oblasti cestovního ruchu je velice důležitá, pokud chceme zlepšit eh, cestovní ruch a zejména vybudovat eh, udržitelný model cestovního ruchu, také šetrný k životnímu prostředí. Členské státy vlastně získaly tímto nové nástroje k podpoře cestovního ruchu a politiky cestovního ruchu, zejména za využití eh, nových technologií, eh, z rozvoje a také samozřejmě výměny z osvědčených eh, postupů. Důležitý a jeden z hlavních bodů belgického předsednictví je také zviditel, větší zviditelnění Evropy a zlepšit imič Evropy. Tento dokument potom po mnoha konzultacích komisi se stal základem pro sdělení belgické předsednictví vlastně v červenci potom mělo možnost první návrh tohoto prohlášení si přečíst a vlastně to zvýšilo dynamiku práce v, jak v komisi a také aktivně se zapojovaly členské státy. Takže vlastně 30. června 2010 potom bylo toto prohlášení zveřejněno. Tam jsou čtyři důležité osy propojeny. Konkurenceschopnost, udržitelný cestovní ruch, integrace politických nástrojů a samozřejmě také zlepšování, eh, zlepší viditelnění a zlepšování imidže Evropy jakožto cíle pro cestovní ruch. Takže to jsou ty čtyři osy. Normálně by mělo být v listopadu teprve zveřejněno toto usnesení, ale za belgického samozřejmě Snažili jsme se zaměřit se a pracovat na konkrétních opatřeních a zejména prosadit celý tento proces, to bylo pro nás velice důležité a samozřejmě také znovu zvýšit dynamiku a což se nám také povedlo, zejména tedy eh, pozit, aktivně ovlivňovat politiku cestovního ruchu. ruchu. 13.7. jsem byla zde před vaším výborem, kde jsem měla možnost vlastně představit náš program a získala jsem velkou podporu od parlamentu a vlastně stimulovalo to předsednictví dále, abychom pokračovali skutečně dále touto nastíněnou cestou. A Potom jsme vlastně dále směřovali k cíli, bylo to vlastně ve smyslu závěru rady. To bylo v podstatě to, co jsem 13. července řekla také zde. Pracovní skupina rady potom v letních měsících a v září pracovala velice rychle na těchto závěrech a podařilo se nám skutečně najít konsensus všech 27 členských států. Potom byly tyto závěry dále rozpracovány a doplněny a skutečně jsme velmi šťastní a trošku také hrdí, to mohu říct, že se konala formální eh, oficiální rada ministrů pro oblast cestovního ruchu poprvé. To bylo vlastně poprvé, kdy došlo k tomuto formálnímu schválení usnesení, to bylo 12. 10. 2010, bylo konalo se to v Lucemburku, jak je to obvyklé pro tuto radu ministrů, takže tam bylo, byly tyto závěry schváleny. Tam ty samozřejmě stanovily politický rámec pro budoucí politiku v oblasti cestovního ruchu a v této souvislosti také vlastně spolupráce komise byla velice důležitá. Bylo tam navrženo 21 opatření a členské státy se vyjádřily v tom smyslu, že je důležité, aby to bylo ještě upřesněno, abychom stanovili priority. To znamená ta opatření, která je potřeba přednostně prosazovat a potom také ještě přesněji definovat, jakým způsobem se bude směřovat k těmto cílům a jakým způsobem se tyto cíle budou prosazovat. Tento první plán prosazení. Potom byl projednán na Evropském fóru pro cestovní ruch, na který se, které se konalo na Maltě v listopadu. Tam byl také tento návrh plánu předložen a pro, také Potom na Radě ministrů proběhlo první hodnocení mělo by se to přesazovat do roku 2013, tak abychom se potom podívali, jakým způsobem a do jaké míry se tato opatření prosazují těch, v rámci těchto závěrů je samozřejmě důležité budovat udržitelný, kvalitní eh, turismus, také kulturní cestovní ruch eh, je potřeba zdůraznit, inovace, samozřejmě využívat inovací a technologického pokroku, potom také integrace a začlenění tedy Eh, finančních nástrojů. Belgické předsednictví potom mělo ještě další těžiš, těžiště, která tady jsou také zdůrazněna, že jména zlepšit imič a zvýš, zlepšit zviditelnění Evropy jakožto turistického cíle to, jsme projed, to se projednávalo na Evropském fóru pro cestovní ruch, ale je to ta, zabývalo jsme se také tímto jako jedním z hlavních tématů. Samozřejmě zde je udržitelný a kvalitní cestovní ruch důležitým aspektem. Zde potom také toto bylo zveřej, začleněno do závěru tedy bylo to také důležitým tématem na tom Mezinárodním fóru pro cestovní ruch a také Evropská komise eh, vlastně uzavřela dohodu o spolupráci například se sítěmi, což je také důležitý eh, krok předu k udržitelnému cestovnímu ruchu. Kulturní cestovní ruch, to je také eh, důležité téma. Zdůrazňování kulturního dědictví, tedy takže spolupracovali jsme s, s Evropskou radou. Myslím si, že i zde jsme dosáhli určitého kroku ku předu a byla je potřeba dosáhnout určité přidané hodnoty v oblasti cestovního ruchu a samozřejmě metody výz, výměny, výměny osvědčených postupů. To je také důležité, co se vytvořit příslušnou metodiku a poučit se z toho, co vlastně už působí jako osvědčené postupy. Asi tam bylo asi 400 eh, účastníků na tom Evropském fóru pro cestovní ruch v, v listopadu asi 17 členských států se tam účast Evropské unie, které se účastnily, které ještě jednou zde byl zdůrazněn význam cestovního ruchu pro všechny členské státy Evropské unie a potom také vlastně byl ten předložen ten návrh plánu Evropské komise 3. prosince byl předložen první návrh agendy eh, člen, jednotlivým členským státu, to znamená agendy tohoto plánu a zde bylo pro nás důležité získat reakce od členských států, abychom vlastně viděli, jakým způsobem se ubírat dál. Takže myslím si, že vlastně ze strany belgického předsednictví eh, samozřejmě jsme spolupracovali už významně s nastávajícím, se současným maďarským předsednictvím, tak, aby eh, bez nějakých třecích ploch se mohlo navázat na tuto agendu a aby ty jednotlivé záležitosti se dále odpovídajícím způsobem prosazovaly. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vybudovat základy, na kterých se nyní může dále rozvíjet Evropa evropský cestovní ruch. Ty základy jsou tedy vybudovány, bylo dosaženo konsensu mezi jednotlivými členský, 27 členskými státy a nyní samozřejmě potřeba pokračovat v těch pracích a v tom procesu. Jsme samoz, také se samozřejmě těšíme na další spolupráci, budeme samozřejmě poskytovat další podporu postupovali jsme v těsné spolupráci s triem předsednictví. Já doufám, že jsem nepřekročila řečnický čas, který mi byl vyhrazen a snažila jsem se vám velmi stručně říci to, co jsme v posledních měsících udělali. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V tuto chvíli se přihlásili čtyři poslanci a poslankyni, pan Fedanze, pan Danielis, Matkias. Mr. Kramer. Pan Kramer a pan Cíle. Paní Fosse, pan Groš. Paní Majsne. Dobrá. Tři minuty pan Firanza vystoupí jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také vám, paní ministrině, za vaši práci během posledních šesti měsíců. Uvědomuji si, že není úplně jednoduché mít na starosti novou kompetenci, kterou dříve řešili členské státy a je to navíc oblast, ve které spolu 27 členských států Evropské unie velmi soutěží. Nové kompetence vycházející z Lisabonské smlouvy v oblasti, v oblasti turistiky nám umožňují pozitivně koordinovat příklady osvědčené praxe, ale omezují nás v oblasti legislativní, protože, jak víte, v tuto chvíli není možné přijímat evropskou právní úpravu v oblasti turistiky. Myslím si, že bylo důležité i tuto oblast zahrnout mezi belgické priority. Závěry Rady pro konkurenceschopnost byly dle mého jedním z nejdůležitějších výstupů. Následovalo jim fórum na Maltě, o kterém už paní ministrině hovořila, jakožto o významném setkání klíčových aktérů. Evropská komise, konkrétně pan komisař Tajány, přišel s velmi ambiciozním sdělením, které jde ruku v ruce s ambiciozním, ale přitom realistickým progrem. Já jako zpravodaj a kolegové stínoví zpravodajové budeme diskutovat o možnostech implementace této nové turistické strategie během následujících týdnů. Stojí před námi ale velká výzva nedostatku zdrojů. Belgické předsednictví sehrálo významnou úlohu v oblasti koordinace a výměny příkladů osvědčené praxe. Nicméně, až nastoupí nový finanční výhled pro roce 2013, tak doufám, že se nám podaří získat zvláštní kapitolu pro turistiku, protože jinak nebude úplně jednoduché finančně podporovat eh, zavádění těchto 21 opatření, které máme naplánovány. Bude tedy potřeba vyčlenit tomu další rozpočtové prostředky, protože zvláštní rozpočtové prostředky, protože jinak 21 opatření, které plánovala komise a možná i další priority, které přidá Evropský parlament, nebudou proveditelné. Paní ministrině teď už pouze ve funkci eh, členky rady za maďarského předsednictví doufám bude pokračovat v této činnosti i ve spolupráci s komisí. Budeme tedy doufat, že se nám podaří proto získat prostředky. V tuto chvíli pouze pro turistické projekty máme velmi málo prostředků. Budeme muset více poukázat na prostředky, které se nachází třeba Fondu pro rozvoj venkova anebo v Evropském sociálním fondu. Tyto dostupné prostředky budeme muset efektivněji využívat, především v klíčových oblastech vývoje. A jak říkám, ještě jednou potřebujeme zvláštní rozpočtové linie. Evropský parlament se bude snažit společně s radou a komisí pracovat na dosažení všech těchto cílů. Závěrem tedy, pane předsedo, jak jsem říkal, Budeme o tom diskutovat v nadcházejících týdnech a měsících. Je potřeba zdůraznit dvě zásadní priority, protože byly zmíněny ve zprávě paní ministrině. První prioritou je školení. Rádi bychom investovali více do školení nejenom těch operátorů, kteří jsou přímo v kontaktu s klienty, ale také s se to týče manažerů, kteří jak si řídí turistickou oblast. Co se technologického vývoje týče, tak tam je jasné, že se nemůžeme držet starého modelu cestovních kanceláří, ale že budeme muset udělat i více. Pan Danelis za SND, prosím. Děkuji. Děkuji francou- eh, belgickému předsednictví se skutečně podařilo začlenit, vytvořit akční plán a zpracovat tuto první eh, zprávu o cestovním ruchu a také se mu podařilo skutečně zahájit a vést debatu o vlastně evropském cestovním ruchu. A to vlastně všechno patří k té nové realitě po vstupu Lisabonské smlouvy v platnosti. Nyní jakožto Evropský parlament máme povinnost pomáhat, koordinovat, doplňovat činnosti eh, jednotlivých členských států. A já se obávám, že někdy mm, si úplně až tak neuvědomuje, do jaké míry je cestovní ruch důležitý, a to i ze sociálního hlediska, nejen z toho turistického hlediska. Cestovní ruch představuje přibližně 10 evropského čistého příjmu a přibližně 12 Eh, také vytváří pracovních míst na evropské úrovni. Týká se to celé řady oborů a je to také vlastně ten nejzákladnější způsob, jakým způsobem lépe dát možnost lépe poznat Evropu eh, občanům. A jde tedy o to, jak co nejlépe využít těch jednotlivých politik, které již existují, k tomu, aby se dosáhl rozvoje turistického odvětví a jak také získat eh, ty potřebné finanční prostředky pro realizaci těchto politik. Cílem těchto politik by skutečně zavést novou, udržitelnou, odpovědnou politiku v oblasti cestovního ruchu se skutečnou perspektivou do budoucna. Grazie Presidente, signor Ministro. Eh, io non farò un... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní ministrně, nebudu vystupovat příliš dlouze. Pouze mám pár otázek, protože především mě zajímají vaše odpovědi. Šest měsíců uteče velmi rychle, když má člověk na práci tolik věcí. Jak to vypadalo v radě s turistikou? Máte pocit, že tomu rada věnovala dostatečnou pozornost, kromě tedy toho, že vy jste se tomu zjevně věnovala, to bylo vidět. Čili rada jako celek, jestli se tím zabývala dostatečně. A dále je možné, že k otázce adekvátních finančních zdrojů proběhne v radě skutečná diskuse, jestli tam je už k té diskusi alespoň stanovené určité východisko, anebo je potřeba to východisko teprve najít? To je moje první otázka. A další otázka zní, se týká sdělení. Máte pocit, že to sdělení je v souladu se strategií Evropa 2020, anebo musí být ještě dopracováno? A za další, myslíte si, že je potřeba, aby byly zdůrazněny ještě další iniciativy a dopracované hlavně nějaké další iniciativy během nadcházejících šesti měsíců. Děkuji. Pan Kramer za zelené. Ano, paní ministrině, děkuji za váš příspěvek. Ukazuje se, že skutečně jsme už se Lisabonská smlouva skutečně prosazuje, zejména toho, co se týká cestovního ruchu, a protože předtím jsme se dostatečně tímto tématem nezabývali, takže se jim nyní zabýváme více, což je pozitivní. A nyní on v podstatě se vedly stále ty staré řeči a stále se hovoří, používá to slovo udržitelný nebo trvale udržitelný. Uh, ano, já si myslím, že je to dobré, ale mezi slovy a činy jsou často velké rozdíly. Takže já bych skutečně byl rád, kdyby byly konkrétní projekty, nebo když se hovoří o udržitelnosti cestovního ruchu, tak to úplně tak není, protože ze zkušenosti víme, že turismus může ruš, vlastně ničit také, ať už eh, stýká o poškozování venkova nebo z ekonomických důvodů a tak dále. Takže toto všechno bychom měli také brát na zřetel. Potom další otázky. Turismus má co dočinění s dopravou a Všichni víme, že Evropa může být také ekologicky málo šetrná. Co se týká tedy pohybu nebo cestování v rámci turismu, co se týká tedy emisí, ať už se týká letecké dopravy nebo železniční, automobilové a tak dále, jaké to samozřejmě v těch šesti měsících nebylo možno udělat, ale alespoň směr, jakým způsobem tedy, jak to hodnotíte, jak reagují na to ostatní členské státy a potom samozřejmě financování. Je mnoho projektů, které se budou financovat také s pomocí Evropské unie, ale které bohužel jdou špatným směrem které bohužel spíše jsou eh, zabíjející, eh, život, klíma zabíjející a ne udržitelné projekty. Takže jakým způsobem by se dalo působit tak, aby ty projekty šly správným směrem? No. Děkuji, pane Zíle, za EKR. Děkuji. Mnohokrát chtěl bych také poděkovat eh, paní ministrini za veškerou práci, kterou odvedla v této oblasti. Pochopitelně nyní se zvýšila naše úloha, když byla přijata Lisabotská smlouva. Kultura a cestovní ruch eh, jsou spojené. Je dobré, že jsme zdůraznili tyto otázky také na půdě rady. A nyní bych se rád zabýval otázkou zvýšených kompetencí. Když Rada probírá otázky cestovního ruchu a vzájemné koordinace, tak by mě zajímalo, zda proběhlo nějaké hodnocení krizových podmínek a do jaké míry krize ovlivnila eh, celou oblast eh, cestovního ruchu. Například lidé jezdí na prázdniny ne tak daleko, zda to tady ovlivnilo určité skupiny eh, lidí, kteří jezdí na dovolenou a dále je to otázka konkurenčních politik. Zda například jedna politika jednoho státu ovlivňuje politiku jiného státu v oblasti DPH a podobně. Čili mě by zajímalo, zda jste řešili také tyto výzvy na půdě rady pro rok 2011 v těchto nutlivých oblastech. A další otázka se týká toho, co říkal pan Kramer, když se bavil o dopravě. Jak víte, v loňském roce jsme řešili ten problém eh, s vulkánem, na Islandě. A bylo řečeno, že do konce roku eh, dojde k negativnímu ovlivnění cestovního ruchu. Vidíte, že je zapotřebí zavést nějaké právní opatření, anebo takovouto situaci, především ty škody, které vznikly, musí řešit jednotlivé pojišťovny. Děkuji, paní Fostrova, na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní ministrini za její komplexní hodnocení. Jenom několik poznámek. Kolega zmínil jednu z věcí. Pochopitelně jsme jeli do Lucemburska nebo na Maltu jako europoslanci a vyslechli jsme diskuse, které tam probíhaly, ale Zmínila jste, že ten mandát obsahuje 21 opatření, že vznikly určité priority. Můžete zmínit i ty další oblasti, abychom si udělali takovou lepší představu. Zmínila jste čtyři velké oblasti, ale eh, celkově jich bylo 21, eh, že tedy budete hovořit i o těchto oblastech. Dále rozpočtové prostředky. Máme tedy zavedenou Lizabonskou smlouvu a jak zmínil náš italský kolega. Vznikají z toho i legislativní povinnosti a když se bavíme o rozpočtu, tak o tom se zmínili i jiní kolegové. Problém je v tom, že členské státy nemají žádné peníze. Mě by zajímalo, odkud se budou brát všechny ty finanční prostředky. A nechci být eh, úplně cynická, ale co víme o cestovním ruchu, cestovní ruch je nesmírně konkurenční a E, především si konkuruje vzájemně jednotlivé členské státy. To znamená, že členské státy se budou snažit získat co možná nejvíce turistů. Čili je to skutečně evropská agenda, když se podíváme na hotely, která si stanoví konkrétní podmínky, když jedete do té či oné země, e, které si stanoví také určité standardy, nebo budeme mít nějaké srovnatelné standardy, Například ve Velké Británii to řešíme v rámci jednotlivých regionů. Můžete tedy pohovořit o některých oblastech, kde by nás zajímalo, jak to vlastně bude fungovat. Já si myslím, že když se bavíme o spolupráci, tak všichni jistě podpoří dobrou spolupráci, ale když se bavíme o finančních nástrojích, o finančních prostředcích a tak dále, tak by mě zajímalo, jak to vidíte. jakým směrem se bude situace vyvíjet podle vašeho názoru? Já dank. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít té příležitosti nejprve a říct si, že také vlády, které vlastně nejsou v přichodné fázi, odvedly dobrou práci v této oblasti. Mnoho kolegů se zabojilo do té oblasti. Já bych vám chtěl poděkovat a poblahopřát, protože vím, že jste skutečně se hodně angažovala do tohoto. A samozřejmě ty, a skutečně s omezenými prostředky jste hodně dokázali. Moje připomínky souvisejí také s těmi otázkami nový cestovní ruch a financování ale co se týká také těch kompetencí dopravy nebo jakým způsobem se bude, bude využívat rozpočtu. A potom vidíte nějaké možnosti nějak, využít nějak masivněji strukturálních fondů skutečně, aby tam se našlo pevné místo pro financování cestovního ruchu. Potom podle principu subsidiarity je to obtížné, ale pokud se, protože vzdělání a zaměstnanost také hrají dost jsou dost podceňovány v oblasti cestovního ruchu, takže eh, plánujete, že se nějak zvýrazní význam tady tohoto na úrovni Evropské unie. Já samozřejmě, jak se zmínil kolega Kramer, bych také nebyl rád, kdyby cestovní ruch eh, byl, poškozoval tedy nebo ničil eh, krajinu a přírodu. Ale pro mě je důležitá otázka, vidíte v budoucnosti v této souvislosti, nejen co se týká udržitelného, ale cestovního, určité tou zvětší zaměřenost tedy na občany. To se týká životního prostředí, ale obecně také, dejme tomu, lepší informovanost občanů tak dále. Tedy jak vidíte budoucnost cestovního ruchu, co se týká života, kvality života, tedy aby toto všechno hrálo, že tý, aby lépe eh, jednotliví všichni občané Evropy získávali lepší informace eh, o cestovním ruchu a mohli se lépe zapojovat. Paní Meichner. Ano, děkuji pane předsedo a paní ministrině. Také bych vám chtěla srdečně poděkovat. Já myslím, že velmi pozitivní, protože jste ministrině pro turismus. Už to je pozitivní, protože v některých zemích tato funkce vůbec není, takže myslím si, že toto je smysluplné. Já bych se chtěla konkrétně zeptat k vašemu hodnocení. Vy jste hovořila o zviditelnění a zlepšování imidže Evropy formou cestovního ruchu. Hovořilo se také o vytváření určité značky evropského cestovního ruchu. To by mohla být zajímavá varianta pro jednotlivé členské státy a potom také směrem ven. To znamená, jakým způsobem chcete zviditelňovat tu Evropu, například když Japonci nebo z ostatních sem přiletí Oni samozřejmě jedou do Akropolis, do, podívají se na Akropolis, do Pízy a tak dále, ale to není všechno, co jim Evropa může nabídnout. Myslím, jak vidíte šance nebo jaké jsou šance vytvořit určité já třeba hovořím, je zde samozřejmě třeba wellness turismus nebo určité cílové skupiny, tedy potom urč, některá stará průmyslová města, která také mohou být zajímavá, potom Sám já si myslím, že samozřejmě jiné kontinenty třeba nemají tak dlouhou historii jako Evropa. Hovořil už o tom trochu pan Kramer. A potom trošičku něco, co máme v severním Německu, kde existuje určitý, určitá chráněná zóna, pro cestovní ruch, takže jakým způsobem toto všechno se bude začlenovat a jakou roli to bude hrát. Děkuji, paní Majstorová, nezmínil jste se o těch památcených železnicích, které spadají do národních památek, ano. Jenom jsem se chtěl zmínit také o železnicích Velké Británii. Prosím, pan ministrině, máte slovo. Pokusíte se odpovědět? Já, Ano, pane předsedo, ano, vážení poslanci. Já se pokusím zareagovat na ty jednotlivé připomínky nebo otázky, které zde zasněli. Samozřejmě ty největší otázky si ponechám asi nakonec, protože to je ta nejdůležitější otázka týkající se peněz, která zde zazněla v určitých souvislostech v otázkách mnoha z vás. Byla zde položena otázka, jaký je výchozí bod tedy, nebo jaká, jaká je vlastně teď situace v radě, v jednot, jak se k tomu staví jednotlivé členské státy, jak do jaké míry by měly být aktivní a jakým způsobem by se toto všechno mělo koordinovat na evropské úrovni. Já jsem také zdůraznila, že jsme dosáhli konsensu ve vše, mezi všemi 27 členskými státy ohledně těch závěrů, ze kterých skutečně potom vycházel, které vycházely z toho usnesení, tedy ten obecný, všeobecný rámec. A ten konsensus ale nebylo to jednoduché ho dosáhnout, protože samozřejmě je tomu tak, že ty představy jednotlivých členských států jsou ještě velmi různé co se týká role Evropy v oblasti cestovního ruchu. Proto bylo pro nás o to důležitější, abychom se dohodli na textu, abychom měli text těchto závěrů, který tedy potom budou zohledňovat ten konsenzus mezi 27 členskými státy. To bylo velmi důležité a takže na tomto základě jsme se dohodli nebo shodli. Je, musí z toho samozřejmě vzejít určitá metodika pro tu výměnu osvědčených postupů postupu, o které jsem hovořila, na to potom musí navazovat a vytvářet další rozvoj, aby tedy se budoval ten udržitelný a kvalitní e, cestovní ruch. To samozřejmě musí probíhat všude. V některých regionech a zemích už e, jak je, ale je potřeba, zde by skutečně Evropa měla hrát takovou určitou koordinační roli, protože vytvářet určitou imič, určitý obrázek, vytvářet ty osvědčené praktiky a osvědčené postupy. Měla by se používat otevř, metoda otevřené koordinace, potom samozřejmě také vytvořit kritéria, která se budou upletňovat, aniž by se to vnášelo do nějakého konkrétního legislativního rámce, ale aby vlastně všechny eh, regiony a eh, členské státy si byly vědomy, že existuje tento základ a na něm pracovali. To vlastně některá z těchto opatření, o kterých jsem hovořila, těch 21 opatření, by se měl tedy z nich vytvořit takový katalog kritérií, to znamená, co potřebujeme k tomu, aby se skutečně vytvářel a šířil ten udržitelný cestovní ruch. Toto všechno je velmi důležité. Potom se zde také hovořilo o tom, jakých je těch 21 opatření, jak vypadají. To jsou samozřejmě ta, o kterých se hovoří v tom sdělení. Eh, jsou tam vlastně ty čtyři hlavní osy, o kterých jsem se zde zmínila, tedy ty čtyři hlavní osy a tam také bylo důležité, aby se stanovila určité ty ústřední body, ta těžiště, to je práce, na která ještě probíhá, i ve spolupráci s Evropskou komisí a my doufáme, že potom dokážeme odpovědět tedy na eh, vaši otázku, jak přesně těch 21 opatření bude vypadat za, bude zpracován za maďarského předsednictví, předpokládáme určitý prováděcí plán a tam by se mělo začlenit vše to, co jednotlivé členské státy mohou poskytnout, co jednotlivé zúčastněné strany nabízejí, abychom tedy, byl zde navržen tedy určitý projekt nebo návrh toho implementačního plánu a kde bychom také měli vlastně potom se podívat na to, jak se toto bude vytvářet dále po roce 2013. A já jsem si myslím, že pracujeme v tomto rámci, který jsme teď vytvořili, to, je ten, to jsou ty závěry, a také, aby všechny členské státy vlastně v tomto rámci mohou k němu přispívat tedy, uplatňo, mohou navrhovat, eh, přijímat určitá opatření a určitá kritéria, tak abychom krok po kroku dále postupovali při zpracování eh, politiky v oblasti cestovního ruchu, samozřejmě koordinovaným způsobem. To je zcela jasné, ale je samozřejmě v tom všem určitá dynamika, protože je potřeba také vytvářet si určité uvědomění si této záležitosti protože právě ekonomi, hospodářský význam, sociální význam cestovního ruchu, jak jste se zde o tom zmínili, toto všechno je velmi důležité a e, mělo by to být efektivním způsobem začleňováno, protože politika cestovního ruchu bude hrát a může hrát roli také, když bude začleněna do strategie 2020. To je důležité, to také jasně vyznělo i v debatě na Radě ministrů, protože vlastně ty cíle jsou stejné, tedy vytvořit určité standardy, zlepšování cestovního ruchu, potom samozřejmě ta hospo- podpora hospodářství. Je to vlastně jedno z odvětví, které vytváří také velké množství pracovních míst. To je jasné. Takže k tomuto, toto jsou všechno cíle, které samozřejmě vyplývají také nebo se skloubí také se strategií 20, Evropa 2020. Takže eh, co se týká dopravy a, turi- a turismu tohoto spojení, jaké to jsou samozřejmě propojená témata, to je zcela samozřejmě zřejmé. My, s těmi, my se těmito tématy zabýváme, také jsme zakotvili do, toho, do těch závěrů toto téma. Vyplývá to i z Aki Communautaire, to všechno silným způsobem ovlivňuje vytváření politiky cestovního ruchu i na evropské úrovni, protože tolik oblastí politik, které vlastně koordinuje Evropa, má velký vliv. Je to politika životního prostředí, případně s tím souvisí i ochrana práv spotřebitelů. Je to mnoho témat, které ještě více než dříve vlastně by měla, měla být propojena a také se týkají určitě cestovního ruchu do určité míry, když teď bude docházet, budou zpracovávány určité směrnice, nařízení v tom, této oblasti a tak dále. Musíme si tedy být vědomi, vše, co toto všechno znamená pro cestovní ruch v Evropské unii. To je ten princip průřezovosti který jsme odpovídajícím způsobem zapracovali do těch závěrů také Evropská komise na tom teď pracuje, aby ještě si chce všechno takovým způsobem udělat takovou jasnou fotografii, jasný přehled, jakým způsobem toto všechno se bude kloubit dohromady, jaké to má přímé vlivy, přímé dopady ty jednotlivé oblasti na cestovní ruch, co se ještě musí dále rozvíjet, co je potřeba podpořit, to je velice důležitý bod. K tomu samozřejmě patří politika v oblasti dopravy, se zde hovořilo o dopadech krize, to vlastně všechno patří do jedné skupiny, abychom tak řekli, určité poučení nebo hodnocení krize protože jakým způsobem to ovlivnilo cestovní ruch, je jasné, že musíme zaujmout k tomuto stanovisko. To ostatně bylo také důležité téma Evropské komise a zaznívalo to ve všech těch diskusích, které se vedly. Myslím si, že se dostávám k otázkám rozpočtu. tom se zmínil také pan Groš vlastně ta i otázky jednotné kvality určitých standardů, jakým způsobem na toto můžeme reagovat. Jsou určité návrhy, které vlastně, o kterých se hovořilo také na Evropském foru pro cestovní ruch. Myslím si, že jsme nakročili správným směrem, ale je to vlastně jen takový, takové základní kritérium potřeba položit, stanovit a odpovídajícím způsobem jemu všechno přizpůsobit, aby byla vytvořena ta úroveň kvality, potom samozřejmě, aby všechny zúčastněné strany, členské státy, regiony a tak dále se k tomu mohly hlásit, aby se na tom dokázali shodnout. Ta základní myšlenka musí být ještě poněkud dále rozpracována. Ono samozřejmě to je na dobrovolné bázi, ale Existuje určitý systém řízení kvality, na který samozřejmě, kterém přemýšlíme, o kterém se v současné době ještě diskutuje. To je ten systém řízení kvality, který známe v Německu, ve Švýcarsku nebo ve Francii také. Ve Španělsku taky určitým způsobem to funguje, čili jak nějaká ta základní kvalitativní úroveň by se měla zavést a jednotně platit. Myslím si, že toto je správný směr. Evropa má mnoho co nabídnout, čili možná některé věci je potřeba lépe nebo jiným způsobem představovat, zaměřit se opravdu na udržitelný e, cestovní ruch, skutečně podívat se na to, co všechno můžeme nabídnout, také kulturní turismus, to všechno jsou důležité složky které ostatně také jsou zapracovány do závěru. Tím se dostáváme k otázkám financí, rozpočtu, který je důležitý i pro Evropský parlament. Ostatně jsme o tom tématu samozřejmě diskutovali také v rámci diskusí o závěrech ostatně za belgického předsednictví vlastně nedošlo ještě k definování nějaké nové rozpočtové linie do roku 2013. Nicméně jsme již zahájili diskusy o tom, jak by to mělo vypadat. Evropská unie má úkol v rámci Lisabonské smlouvy podporovat, koordinovat politiku v oblasti cestovního ruchu, ale co nového teď bychom měli dělat, zda tedy vydávat víc peněz asi nemůže. Všichni máme málo peněz, omezené rozpočty, to je samozřejmě stála, stálý problém, takže v, tém, v tomto kontextu musíme také vést diskuse ten konsensus relativně byl široký, musíme aktivně reagovat a také zaměřo- cíleně se zaměřovat na cestovní ruch do budoucnosti. Samozřejmě bez peněz nemůžeme vytvářet a realizovat žádnou politiku, to víme všichni, takže i pro politiku cestovního ruchu to je velice důležité. Takže všichni řekli, ano, bude potřeba investovat peníze do rozvoje turistiky a za druhé, ale nechceme vytvářet něco nového, nýbrž chceme aby se diskutovalo o těch stávajících finančních nástrojích, které máme k dispozici. O tom se ostatně zmínil pan Groš, čili myslím si, že toto je ten směr. Ne tedy možná zaměřit se na strukturní fondy, na lepší využití i sociálního fondu možná, čili v rámci těch stávajících nástrojů najít určité využití těch jednotlivých linek pro cestovní ruch, jak pro přeshraniční, tak potom pro turistický statistiku v jednotlivých regionech. Tím podle mého názoru vytvoříme také určitou konsistentnost jednak tedy musíme jednat aktivně, to je velice důležité, a potom vytvoříme určitou konsistentnost, protože musíme tak jako tak si stanovit cíle politiky pro využití Evropského sociálního fondu nebo strukturálních fondů a je potřeba dosáhnout toho, aby finanční prostředky na eh, cestovní ruch tam také byly určitým způsobem zapracovány a využity. Toto jsou už ty základy, protože v rámci těchto fondů je potřeba nalézt tedy prostředky na budoucí na podporu budoucí politiky cestovního ruchu. A to by se mělo začlenit do těchto nástrojů. Toto je tedy základ, který schválilo 27 členských států. To bude ta výchozí pozice, výchozí bod. Teď samozřejmě musíme o tom podrobněji diskutovat v následujících měsících o financování, ale ten výchozí bod je relativně jasný. Domnívám se, pane předsedo, že jsem reagovala v zásadě na všechno. Pokud ne, tak samozřejmě ráda ještě na to odpovím. No. Minister, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat jak vám, i vašim kolegům za veškeré úsilí, které jste vyvinuli během šesti měsíců v rámci belgického předsednictví. Přejeme vám hodně dalších úspěchů a doufám, že se opět setkáme. Okay, colleagues. Vážení kolegové, Vážení kolegové, další bod na našem programu je Eh, návrh eh, pana Kohlíčka týká se zprávy 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 2013. To bohužel eh, se nemohl dostavit na dnešní schůzi ani jeho kolegyně Wills, takže je na mě, abych přečetl prohlášení pana Kohlíčka, takže prosím, jenom mě berte jako toho posla, tak mě nestřílejte, pokud byste měli jakékoliv námitky. Ale pan Kohlíček mi poslal tento dopis. Říká, vážení kolegové, chtěl bych poděkovat za vaše příspěvky. Chtěl bych poděkovat sekretariátu výboru pro dopravu eh, za velice dobrou spolupráci. Jak jste asi všichni pochopili, většina mých eh, návrhů Eh, se týká velice důležitého dokumentu. Zdůrazňuji hlavně mezery, které se týkají výdajů v oblasti dopravy, především eh, hlavních směrů TNT, kde bychom měli dát hlavní prioritu železničním projektům a především ekologičtějším typům dopravy. Měli bychom také posílit přechod na jiné typy dopravy, abychom snížili emise CO2. Co se týče vašich návrhů, tak eh, jsem pochopil vaše pohnutky. Eh, většina z nich posiluje názory našeho výboru, jsou velice konzistentní, eh, co se týče využívání fondů soudržnosti ohledem, s ohledem na hlavní směry v TNT projektech. Týká se to také projektů, které naplňují regionální a místní potřeby. Na poslední chvíli jsem přijal návrh pana Liberackého, který podal ústní pozměvací návrh a doplnil jsem tedy odstavec 2a, protože je koherentní eh, s dokumentem, který se týká dopravy. Co se týče pozměvacích návrhů 1, 4 a 7, tak a částečně také návrh 8, 9, 12, 17 a 19, tak ty částečně odpovídají na potřeby, týkají se přeshraničních eh, priorit, transparentnosti finančních prostředků, dále eh, projektů, které jsou financovány z různých zdrojů Evropské unie, včetně Evropské investiční banky. Co se týče energetické účinnosti a také inteligentních dopravních systémů. Navrhuji, abychom se zdrželi druhé části pozměňovacího návrhu 8, protože to je teoretický cíl. Je to otázka účinnosti, kterou musíme zvažovat případ od případu a musíme je náležitě vyvážet s ostatními prioritami. Pozměňovací návrh 2, 3, 13 a 14 navrhují text, který je méně detailní. Možná by to bylo užitečné, pokud bychom se drželi návrhu kolegů z Výboru pro regionální rozvoj, kteří se zabývají klíčovou otázkou, to znamená vyvážených investic a ekologických trval udržitelných investic do dopravy. Čili já bych rád zvážil ten původní eh, text, protože mně přijde nejlepší, co se týče naplňování těchto cílů. Co se týče pozměňovacího návrhu 5, implementace určitých eh, projektů, eh, které nejsou eh, prováděny na základě mm, nedostatku finančních prostředků. Tady musí převzít odpovědnost jednotlivé členské státy, musí provést další hodnocení, musí aktualizovat jednotlivé projekty, které jsou prováděny na jejich území a dále je tady také požadavek financování programu TNT. Pozměvací návrh 6, 11, 16 jsou zavádějící, co se týče klíčového stanoviska daného návrhu. Musíme zdůraznit potřebu, že chybí železniční intermodální propojení a musíme být obezřetní. Nesmíme eh, uplatňovat mm, přeshraniční projekty v rámci národních kompetencí. Možná je to užitečné, ale je to naprosto nevhodné pro dané stanovisko. Navrhuje, abychom odmítli návrh 16 a 18. 16 se týká rozpočtových kompetencí, kde musíme hodnotit možné chyby způsobené členskými státy a také na základě získaných dat nemáme žádné důkazy o takovýchto účetních chybách. Za druhé, 18. návrh demokratické rozhodnutí a také konzultace by měly být tím náležitým transparentním postupem v každém členském státě a v jeho kompetencích. Chtěl bych vám poděkovat za vaše další příspěvky a pochopení. Čili to je prohlášení pana Kohlíčka, co se týče jeho zprávy, nebo spíše stanoviska. Pan Itala, prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě musím říci, že pan eh, zpravodaj se vedl celkem dobře. Myslím, že dobře vystihl stanovisko, že finanční prostředky ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti, které jsou určeny na dopravu, by měly být určeny tak, abychom zajistili nejlepší služby TNT a daných programů. Nicméně, pokud se podíváme na pozměvací návrhy, tak podobně jako všichni si myslím, že jsou dobré, že je můžeme přijmout pouze číslo 18. Souhlasím se zpravodajem, že nechce přijmout, pochopil jsem stanovisko zpravodaje a pozměňovací návrh číslo dvě. Myslím si, že to není velice rozdílné, spíše záleží, jak to formulujete. A zpravodaj se mnou nesouhlasil, tak eh, celkem snadno mohu svůj návrh číslo dvě stáhnout. A Myslím si, že v případě těch ostatních eh, návrhů je můžeme přijmout, kromě té osmnáctky. Děkuji mnohokrát. Paní Sehnalová, prosím. Ani náš stínový zpravodaj, pan Liberacký, se nemohl dnešního jednání zúčastnit, takže já budu tlumočit jeho stanovisko k některým pozměňujícím návrhům. Eh, rozděleno je to v podstatě do dvou částí. Eh, v jedné části jsou to pozměňující návrhy, se kterými náš pan stínový zpravodaj z rozpaky ale souhlasí nebo je v souladu se stanoviskem zpravodaje. Ta druhá skupina návrhů eh, je ta, kde má stanoviska rozdílná. Takže do té první skupiny patří pozměňující návrh číslo 7, který zmiňuje přeshraniční aspekt. E, tam samozřejmě je to dobrý pozměňující návrh, byť asi poněkud dlouhý, ale přesto jej podporuje. Eh, pozměňující návrh eh, číslo 8, eh, tam ve druhé části, která hovoří o propojení evropských hlavních měst vysokorychlostní železnicí, ta pravděpodobně nebude v dohledné době realizována, ale přesto podporujeme, protože vyjadřuje nejen naši jaksi preferenci nebo podporu vysokorychlostním železničním propojením, ale i naše budoucí ambice. Pozměňující návrh číslo 10 Eh, opět je tu trošku problém s délkou toho textu, ale správně odkazuje na předchozí rezoluci Evropského parlamentu eh, ohledně zelené knihy o transevropských dopravních sítích, takže ano. Eh, pozměňující návrh číslo 11, tam se nedomníváme, že by měla být silniční doprava specificky zmiňována jako oblast podpory, spíš aby tedy bylo jasno z hlediska našich priorit. A v pozměňující návrh číslo 16 tam mm, zaznívá správná kritika využívání fondu soudržnosti některými členskými státy, eh, ale nejeví se úplně šťastná na tomto místě, ale už zde bylo zmíněno, eh, že bude podán ústní pozměňující návrh, eh, který je zpravodajem akceptován, které, který se tomuto tématu bude věnovat. Eh, přejdu tedy k té druhé skupině a to jsou hlasování eh, nebo doporučení hlasovat odlišně, eh, než jak navrhuje pan zpravodaj a to je pozměňující návrh číslo 3, kde je nastolena otázka rozdělení investic do některých druhů dopravy ta by měla být zmíněna, ale podle eh, názoru našeho pana stínového zpravodaje pozměňující návrh číslo 4 je v tomto smyslu lepší, lépe formulovaný. Eh, tedy pozměňující eh, návrh číslo 3 nepodpoříme, pozměňující návrh číslo 4, zde je tedy silnější formulace než původní text, zejména ve vztahu k nevyváženému financování železnice ve srovnání se silnicemi. Pozměňující návrh návrh správně vyzývá k posílení financování železnice zejména tam, kde dobře, kde eh, dobře vyvinutá silniční síť již existuje. Eh, potom pozměňující návrh číslo 6 eh, opět správně zdůrazňuje vazby mezi prioritními projekty TNT v kontextu intermodality a eh, komodality, takže plus. A amendment, tedy pozměňující návrh číslo 13, kdy původní text je sice dobrý, nicméně požaduje zabezpečit financování pro projekty TNT a podle názoru pana stínového zpravodaje má lepší šanci být přijat výborem REGI. To je všechno, děkuji. Thank you, Mrs. Allo. Mrs. Lichtenberger. Uh, Meissner, normally. Well, anyway, okay. <laughs> take over. Ich hatte mich ganz früh Já jsem se už hlásila dříve asi. <laughs> okay. <laughs> Ja, vielen Dank. Nein. Ano, děkuji tak to pořadí není až tak důležité, ale to nechci, aby se zapomnělo na... Ano, pane předsedo, náš stínový zpravodaj taky zde bohužel není, takže proto já budu interpretovat jeho názor tedy, protože my jsme na tom stejně spolupracovali. Já bych se na to podívala obecně. Můžeme v zásadě podpořit všechny ty tendence nebo ty uh, směry, které vlastně z toho vyplývají, tedy co obecně souvisí s evropskou dopravou, tedy se soudržností, které po, v dopravě, co považujeme takže to v zásadě podpořit můžeme, ale nemůžeme podpořit ty připomínky, které vyžadují finance pouze pro železnice nebo pro inter, pouze pro intermodalitu nebo pouze pro přeshraniční. My chceme podporovat všechny druhy dopravy v Evropě. Myslíme si, že ty peníze by se měly tedy vydávat co možno nejflexibilněji. Je to tak, že samozřejmě hovořili jsme o tom také v Zaragoze, protože ty přeshraniční projekty jsou velmi důležité, protože vlastně jsou spolufin, v zásadě málo financ, spolufinancovány jednotlivými členskými státy, ale my bychom rádi podporovali všechny možnosti eh, v těch soudržnosti. Potom bych se konkrétně ještě požádala o oddělené hlasování pro pozměňovací návrh 4 a to rádi bychom měli oddělené hlasování až po BIS Intermodal European Transport, a potom bychom rádi zavedli to oddělené hlasování protože v tom pozměňovacím návrhu s prvním částí můžeme souhlasit, s druhou ne. Proto bychom odpovídajícím způsobem chtěli takto rozdělit hlasování. Jinak ještě jednou bych chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Děkuji. Lichtenberger. Ano, děkuji. Pane předsedo, toto téma je samozřejmě mimořádně důležité, protože jde, jde, zde jde o to, abychom skutečně ty finanční prostředky cíleně a efektivně využívali. Některé ty pozměňovací návrhy jsou velmi důležité, co se týká rozdělování prostředků z fondů soudržnosti a ze strukturálních fondů. Cíle Evropské unie nejsou vždy takto výrazně zohledňovány. Například některé eh, záležitosti dopravy tam nejsou dostatečně zohledněny. O určitým způsobem se tam z nás zdůrazňuje silniční doprava, vytva- budování silnic, tedy ve velkém množství a s nadšením. Rozhodující otázka je, zda právě by to mělo být pomocí prostředků Evropské unie, zda, bychom, skutečně bychom měli ty cíle brát vážně. To je také pozmě, směr, poz, smysl pozměňovacího návrhu, který my jsme předložili, mít dobrý základ pro hodnocení, musíme pravděpodobně vložit nějaký nový, co už vlastně požadovala komise i parlament, to bylo usnesení z 22. dubna 2009, že potřebujeme informace o konkrétních podporovaných projektech. Tyto informace nedostáváme, bohužel. Proto v těch pozměňovat říkají zde kolegové, že ty některé pozměňovací návrhy podpořit, jiné ne, ale ono je těžké vlastně ohodnotit, co je špatně, co je správně, co je důležité. Toto by už byl důležitý úkol. Takže z mého hlediska toto je velký nedostatek a jsem ráda, že to zpravodaj podporuje, aby tyto údaje skutečně byly předkládány, aby vlastně vlastně ty peníze skutečně byly cíleně eh, poskytovány, protože to je skutečně taky ta základní, ten základní závazek a úkol evropské politiky. Je, já osobně bych chtěla se zaměřit pouze na ty hlavní spojení, hlavní, ale zase i ty menší samozřejmě jsou důležité. Nicméně praxi se mohou odehrávat takové věci, jak se to, jsem to pozorovala o víkendu například, když z italská železnice z Brennenu do eh, Verony nejede žádný mezinárodní eh, spoj, je to, jsou to pouze nějaké lokální spoje, kde se nedají sehnat eh, místenky a je ten vlak tak narvaný, že tam cestující musí stát. Takže ta infrastruktura sama o sobě, to není jen ta otázka, ale je to také, jakým způsobem se využívá ta infrastruktura, to její využití tedy. Takže v zásadě bychom návrh kolegy Kohlíčka mohli podpořit a doufám, že náš příspěvek v souvislosti s nutnými informacemi ze strany komise eh, získá většinu. Skutečně by to zjednodušilo tu diskusi a vytvořilo by to, diskutovali bychom skutečně na základě správných informací. Děkuji mnohokrát. I já chci poděkovat panu zpravodaji, takže vzhledem k tomu, že vy jste předal zprávu pana navrhovatele, tak eh, prosím mu také předejte mé poděkování. Politika soudržnosti má být revidována. Nezapomínejme na to, že se jedná o prostředky daňových poplatníků, kteří spolufinancují tyto projekty, takže bychom neměli ty částky příliš přestřelit. Neměli bychom plánovací výdaje z národní úrovně přejímat na úroveň evropskou a tady je všechny definovat. Já si uvědomuji, že se to všechno ještě rozpracovává a že to musí být staženo k celkové síti projektu TNT. Ale přece fondy soudržnosti mají vyrovnat podmínky. Nemají plnit cíle strategie 2020. K tomu by tyto prostředky nestačily. A proto přistupujeme skepticky k návrhům 8 a 4. Byť jasně vyjadřují určitou tendenci, kterou chápeme, a myslíme si, že je ta nejdůležitější, tak přesto si nemyslíme, že by se to mělo dělat takovýmto způsobem. Zmiňujeme tady, že železnice jsou klíčovým projektem TNT a že by měli dostat veškeré prostředky eh, z Fondu soudržnosti a to tež vlastně tady se zmiňuje i o přeshraničních projektech, s tím úplně nesouhlasíme. Nesouhlasíme také s pozměňovacím návrhem 12 a 16, kritika investic členských států, respektive kritika jejich nevyváženosti, s tím pozměňovacím návrhem nesouhlasíme, myslíme si, že by musel být eh, přepracován. Děkuji. Pan Rike, prosím. No, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pouze připomenout, že tento text jak se zmínila paní Lichtenberga, je mimořádně důležitý, protože to je vlastně klíč k financování TNT a nemáme žádné další v, pro evropský rozpočet a že všechny výbory vlastně všechny výbory nemají tolik Eh, vlastně eh, prostředků k dispozici. Takže to je první připomínka. Nepodaří se nám rozvíjet naše politiky, pokud se nám nepodaří vyřešit tento problém. Druhý, druhá připomínka, kterou bych chtěl učinit, se týká toho, že zde je určitá opozice, rozdíl mezi přáním výboru, z výboru států a regionů, které mají často specifické konkrétní cíle a našimi cíly, které jsou evropské. Takže tyto dva, dva typy cílů za, zásadně nemusí souhlasit a dokonce je mezi nimi zásadní protiklad. Nemám nějaký zásadní komentář, nejsem stínový zpravodaj, nicméně tak se týká pozměňovacího návrhu 13, tak zde bych chtěl předložit ústní pozměňovací návrh, který říká, vyzývá komisi, aby přemýšlela o možnosti v rámci politiky soudržnosti zavést kritéria pro rozdělení a podmíněnost. Myslím si, že toto je mimořádně důležité, protože to je jediný způsob, jak rozdělovat ty prostředky. Já bych chtěl přidat slovo do v budoucnu, do budoucna, čili vyzývá komisi, aby popřemýšlela o možnosti do budoucna začlenit do politiky soudržnosti a tak dále. Chtěl bych pouze, aby se tím upřesnilo, že se jedná o perspektivu, o budoucnost tedy, nikoliv o to retrospektivu, o minulost nebo o současnost. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Budeme to předkládat zítra a nyní paní Ayla Sanders, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající Chtěla bych vám poděkovat jménem pana Kohlíčka, protože je dnes zastupujete. Chtěla bych tedy poděkovat za veškeré návrhy, které předložil, za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. A nyní bych se ráda dostala k té třináctce souhlasím s tím, co bylo navrženo, to znamená, abychom se více zapojili také v oblasti regionálních fondů, které se týkají dopravy a jednotlivých projektů v dané oblasti. Nepředložila jsem žádné pozměňovací návrhy jménem své skupiny, protože jsem věděla, že se týká pouze návrh stanoviska. Mě by zajímalo, zda je možné, aby pan navrhovatel zvážil možnost, že by vypustil první větu z osmičky, to znamená, že bychom oboji mohli spojit, to znamená, že bychom e, zvýšili e, celkové prostředky k dispozici pro tyto projekty a vzali bychom v úvahu evropskou dopravní politiku a tak dále. Já chápu, že chce, abychom se zaměřili na to, že politika dopravy se řeší také v oblasti regionální politiky, ale já si myslím, že by bylo negativní, kdybychom žádali o navýšení těchto celkových fondů. Chtěla bych eh, také požádat pana Kohlíčka prostřednictvím pana Simpsona, zda bude návrh pana Liberackého přijat. Je to spíše rozpočtová otázka, nevím, jestli to má řešit náš výbor, nevím, zda se to týká sítí. K čeho se to vlastně týká? Zdá se, že 19 fondů soudržnosti se neuplatňuje, ale to znamená, že investujeme do těch sítí, pokud tomu tak je, tak dobře. Ale musí to být jasné, pokud tomu tak není, pokud se to netýká těch sítí, tak si myslím, že tento ústní pozměňovací návrh je naprosto nerelevantní a neměl by se objevovat v tomto stanovisku. Jak říká pan Danten, jasně se zde uvádí, že se nás to týká, protože přeshraniční projekty jsou odkládány, nejsou naplňovány a tak dále. Děkuji. Pokud jsem to dobře pochopil, pan Kohlíček je ochoten přijmout ústní pozměvací návrh pana Liberackého jako nový odstavec 2a. Ale navrhuje, abychom odmítli 16, protože to spadá do kompetencí rozpočtového výboru. Tak to jsem to pochopil já. Čili to je doporučení. Dobře. Dobře, chtěl bych vám poděkovat, budeme o tom hlasovat zítra a další zpráva je stanovisko paní Sinalové, změna směrnice 97 lomeno 68 ES, pokud je ustanovení o motorech. Pane předsedo, já bych na úvod e, chtěla poděkovat e, kolegům, e, stínovým zpravodajům, tak sekretariátu za pomoc a všechny připomínky a spolupráci při vypracování stanoviska pro hlavní výbor Envy této eh, poměrně technické, ale zároveň citlivé zprávy jak pro odvětví, které eh, postihuje, tak i z hlediska životního prostředí a v podstatě všechny pozměňující návrhy Eh, se věnují oběma eh, těmto oblastem. Přišlo 16 pozměňujících návrhů, po jistých konzultacích dva byly staženy, takže zbývá 14. Eh, některé jsou ehm, poměrně podobné a jdou stejným směrem. Já bych si je dovolila rozdělit na zhruba tři okruhy. Ten první je komplexní a poměrně jednoduchý a to zamítnout nebo zamítnutí celé, celé zprávy. Eh, já nicméně toto rozhodnutí bych ponechala na eh, hlavním výboru Envy eh, s tím, že se věnuji spíše těm technickým úpravám odvětví, zejména tedy železniční, železniční dopravy. Ten, ta druhá oblast pozměňujících návrhů se vlastně týká e, rozšíření návrhu komise e, a to vlastně ve dvou směrech. E, jednak možnosti nahrazování například v případě havárií těch nejstarších znečišťujících motorů náhradními motory etapy 3A, což podporuji, nicméně budu podávat ústní pozměňující návrh, který vypouští z té definice Um, oblast uh, vlakových souprav nebo železničních souprav Trainset, uh, která podle sdělení komise není zcela jasná, takže uh, v rámci toho pozměňujícího návrhu bych vypustila tuto, tuto malou část. Ta druhá oblast a několik pozměňujících návrhů míří tímto směrem je další v podstatě rozmělnění návrhu komise a to umožnění v rámci derogace nahrazování motorů ještě starších etap Ehm, já toto považuji i za eh, poměrně velký precedens eh, do budoucna, takže eh, návrhy, které jdou tímto směrem, nepodporuji a spíš se tedy v, stavím blíž k tomu původnímu návrhu, návrhu komise. Ta třetí oblast se týká úpravy počtu lokomotiv ehm, uváděných na trh. Ehm, zde se několik pozměňujících návrhů e, vlastně dotýká různých počtů, e, včetně jakéhosi zohlednění e, britského železničního, železničního sektoru. Tady se pohybujeme v oblasti malých čísel, takže umožňujeme tady v některých pozměňujících návrzích, které, které podporují výrobcům lokomotiv určitý větší manévrovací prostor. To jsou tedy jakési mé zohlednění nebo mé eh, připomínky k těm 14 pozměňujícím návrhům. Ehm, a věřím, že tedy návrh jako celek eh, podpoříme. Ehm, myslím si, že je v celku vyvážený a eh, reaguje jak tedy poměrně citlivě na, na odvětví, kterého se týká, tak na ty aspekty životního prostředí. Děkuji. Thank you, Mrs. Sanova. Mr. Rike. pan Děkuji, pane předsedo. Když já bych chtěl položit eh, otázku, když je zde zástupce komise, ano, jsou tam určité pozměňovací návrhy a ostatně proti pozměňovací návrhy, které se týkají tématu autoraj, autoraj motorových železničních vozů, takže tam by šlo ještě o zpřesnění definice motorových železničních eh, vozů v těch eh, textech, které jsou k dispozici. Za těchto podmínek by bylo později potřeba přepracovat tento text a zabývat se jimi konkrétně. Já se snažím vlastně eh, zjistit, že, že je definice, která je v textu, kterou ostatně navrhuje komise v rámci komitologie z června 2010, kterou schválili členové výboru a která by měla, mě ten, měla by být výjít v následujících měsících. To, anglicky. Euh, self-propelling and or electric train et du train set, etc. Takže ta definice existuje v těch textech. Byl bych rád, kdyby nám komise upřesnila eh, toto, protože pokud existuje, tak by asi bylo dobré převzít tu myšlenku a vlastně tady ty vlakové soupravy Transet zahrnout do tohoto textu, protože by to bylo dosti choulostivé, abych tak řekl, kdyby tento typ eh, železničních vozidel, se týká mnoho členských států, zejména východních států, které mají často méně prostředků a za těchto podmínek zohlednění těchto train setů, těch souprav si myslím, že by bylo užitečné. Děkuji. Thank you, Mrs. Meissner. Děkuji, paní Meissner, prosím. A no, děkuji. Já jako stínová zpravodajka v tomto případě nemám, jsem nepředložila žádné pozměňovací návrhy, protože s tím, co zpravodajka paní Sehnalová napsala, v zásadě velmi souhlasím, takže proto nepředkládám ani žádné pozměňovací návrhy. Některé z těch pozměňovacích návrhů obecně s ně mohu podpořit, tedy to, co je, tak jak je to formulováno v stanovisku výboru. Zde stojím spíše na vaší straně soustředí, měli bychom se spíše zaměřit na výjimky pro Velkou Británii. Oni se... Já jsem se tím o tom diskutovala s různými experty komise a tak dále, protože zda tedy jsou tam některé jiné lokomotivy a tak dále. Nepovažuji to za správné, takže aby se tyto výjimky vytvářely. Takže místo 12 jsou pro 12, ale 40 a z nich 20 pro Velkou Británii a potom za dva roky. To by po naš, podle našeho názoru byla příliš silná, příliš velká výjimka abychom, a nechtěli bychom to takhle většin. My jsme o tom dost dlouho v rámci naší frakce diskutovali, srovnávali to s evropskými texty a také Nicméně jsme, říkáme, když máme evropskou regulaci, evropské předpisy, kde teď už jsou určité přípustné výjimky nebo prodloužení lhut a tak dále, tak bychom nechtěli zavádět ještě další výjimky, v tomto případě pro Spojené království. Takže proto eh, tady tyto příslušné pozměňovací návrhy bychom nemohli podpořit. Lichtenberger. Ano, děkuji, takže jak asi většina přítomných může očekávat, tak já nejsem příliš fanouškem toho, abychom tady tuto legislativu, která není příliš ambiciozní v oblasti životního prostředí, ještě změkčovali a připouštěli další výjimky. Pro mě už to je trošičku Zadhadem, když na, infere, na mezinárodních konferencích se hovoří o roli Evropy, která by měla stát v popředí, být lídrem a potom některé členské státy vlastně vlastně ty základy toho systému ochrany životního prostředí by neměly zohledňovat, tak s tím bych nemohla souviset. Já si myslím, že až na několik velmi málo těch připomínek bych, bych v zásadě měla problémy s většinou těch pozměňovacích návrhů. Ještě dále vlastně změkčovat, zmírňovat to, co vlastně, tak aby v některých zemích některé ty podmínky vůbec neplatilo, to, co se dělo ve 20., 30. nebo 40. letech se připouštělo, tak to vlastně by ničilo životní prostředí a ne, že by to přispívalo k jeho ochraně. Děkuji. Vypnutý mikrofon má pan předseda. Já myslím, že to je celkem jednoduché. Pokud chcete zabít železniční nákladní dopravu ve Velké Británii, tak, va, tak můžete hlasovat proti tady této výjimce. Je to opravdu malý trh, protože tady máme trochu problémy s rozvorem ve Spojeném království. Pardon, rozchodem, ne rozvorem. Jde o to zajistit, že ten maličký trh, který máme a ten maličký přechod na železnici, kterého se nám podařilo dosáhnout, bychom chtěli zachovat. Pokud budete proti této výjimce, tak v podstatě budeme muset vyřadit tyto lokomotivy z provozu a nemáme lokomotivy, které by je nahradily. Tečka, tím to končí. A bude trvat dva, tři roky, než tyto lokomotivy dostaneme, lokomotivy, které by mohly tyto soupravy převzít a z toho důvodu potřebujeme tuto výjimku. My ještě pořád v nákladní dopravě máme železniční lokomotivy, které jsou 20-30 roků staré. Možná řeknete, že to je neuvěřitelné, já řeknu, že s vámi souhlasím, ale prostě to tak je. A v podstatě tady říkáme, že tato výjimka nám umožňuje později zavádět tuto legislativu a následně tedy nahradit tyto lokomotivy novými, které budou tedy sice z Kanady, ale co se dá dělat, ale svém budou nové. A následně můžeme pokračovat této nákladní dopravě. Ale pokud řeknete, že ta výjimka tam prostě nebude vůbec, tak tím v podstatě eh, způsobíte zásadní problémy nákladní železniční dopravy a všichni přitom říkáte, že chcete eh, převádět více nákladní dopravy na železnice. A jak by bylo skvělé, kdybychom dali prioritu železnici, tak prosím, ale ukažte, že to opravdu myslíte vážně. Paní Schroeder za komisi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát paní Sehnalové za její zprávu, respektive stanovisko a děkuji členům tohoto výboru za pozněvací návrhy. Pokud dovolíte, tak by se vyjádřila k pár připomínkám, které tady zazněly. Za prvé, náhradní motory k lokomotivám a za druhé lokomotivy jako takové počty motorů a kontro, eh, specifická výjimka pro Spojené království. Nejprve tedy k pozměňovacím návrhům, které se týkaly náhradních motorů pro lokomotivy. Komise tento pozměňovací návrh v kontextu tohoto návrhu nechtěla dát, když se tedy zabýváme přechodným režimem, protože v tuto chvíli tento sektor už musí zavádět nová emisní pravidla a přičemž čelí velikým finančním problémům. Otázka náhradních motorů je spíše otázkou horizontální. Nicméně předpokládáme, že to budeme řešit v rámci celkové revize nařízení, na kterém v tuto chvíli pracuje komise. Obecně řečeno tedy my chápeme, že je potřeba mít u náhradních motorů technologii fáze 3A, Myslíme si ale, že by bylo lepší, kdyby se to dostalo do celkové revize této směrnice, ale v každém případě k tomu budeme přistupovat otevřeně. Jak jste správně říkala, paní předkladatelko, otázka, otázka je dvojí za A, jestli můžeme používat eh, technologii 3A, tam budeme rozhodně otevření a za druhé, jestli můžeme poskytnout další výjimky, pakliže někdo nebude schopen zavést technologii podle fáze 3A tam se budeme muset podívat na jednotlivá kritéria a podmínky za umožňování výjimek. Zase nebudeme se tomu bránit a priori, ale potřebujeme přesná kritéria, tak aby těch výjimek nakonec nebylo mnoho. Protože jinak by se tím v podstatě vyprázdnil obsah této směrnice. Komise se tím tedy bude zabývat. Co se lokomotiv týče, tak bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů týkajících se počtu lokomotiv, na které by se měl vztahovat přechodný režim. Komise jich navrhla 12. Tady se objevují ale návrhy v řádu 40-50. Jsme ochotní se těmito počty zabývat, byť bychom se rádi vyhnuli tomu, abychom v podstatě nakonec předložili návrh, který by další emisní limity, které teď vstupují v platnost, odsunuli dále jako celek. Jak bylo řečeno, tato směrnice má i důležité ekologické aspekty, nicméně u těchto čísel máme určitý manevrovací prostor. Co se týče otázky pana Rikeho, týkající se um, vlakových souprav, tak máte pravdu, v roce 2010 byla komitologicky přijata určitá definice, která by měla být co nejkomplexnější. Budeme se tím ještě muset chvíli zabývat, ale máme pocit, že to je dobrý návrh. Potom jsme ještě diskutovali o další otázce, konkrétně, co udělat s členskými státy, které mají jinou infrastrukturu, nebo obecně problémy s infrastrukturou. Velká Británie byla zmíněna konkrétně. A je tam specifický problém, nedá se vyloučit, že pár členských států bude mít a podobné problémy týkající se rozchodu železnice. Pakliže existuje takový problém s infrastrukturou, tak je jasné, že tyto státy mají jinou situaci než státy jiné, byť my se ve všech případech snažíme tady o úplnou harmonizaci. V každém případě jsme ale ochotní se touto otázkou zabývat. Možná by se nám podařilo v pozměňovacích návrzích nebo potom v, ve směrnici najít eh, formulaci, která by byla neutrálnější, neodkazovala nutně k jednomu členskému státu. Například bychom tedy hovořili o problematice rozchodu spíše než problematice Spojeného království. S tím, že tedy bychom tím ošetřili tu konkrétní situaci, která v tuto chvíli v některých členských státech panuje. Děkuji. Musím ale říci, že teď na přeformulovávání pozněvacích návrhů už je trochu pozdě. No, Necháme to možná na výbor pro životní prostředí. Uvidíme. Paní Sehnalová. Já, pane předsedu, už nemám tady k tomuto vysvětlení v celku co dodat, eh, takže eh, hlasujeme zítra. Thank you. The vote is tomorrow. Děkuji, ano, budeme hlasovat zítra. A dalším bodem na pořadu jednání je bod politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Příslušný výbor je SURE a navrhovatel jsem já. Je to tedy moje zpráva, pokud ji najdu. Chtěl bych jenom kolegovi říct, že se jedná o další klasické rozhodnutí koordinátorů, že zpráva bude vypracována, potom máme 48 pozměňovacích návrhů, ale prostě je to tak. Chtěl bych učinit několik obecných poznámek. Je důležité, aby toto stanovisko bylo koncizní, aby bylo k věci, aby dobře a jasně vystihovalo svoji podstatu musíme prodat dopravu jako prioritu výboru SURE. To znamená, že budeme obhajovat dopravu, budeme obhajovat Evropský parlament také eh, v této oblasti v rámci rozpočtu. Proč tedy chceme podat toto stanovisko výboru SURE? Nechceme tvrdit, že víme vše, co se děje v oblasti dopravy, nechceme také zmiňovat veškeré prvky v oblasti dopravy, ale chceme upozornit výbor SURE na to, že se musí ubírat správným směrem, co se týče budoucnosti eh, dopravy a patřičných rozpočtových priorit. Jsou tady pozměňovací návrhy, v podstatě dva konkrétní návrhu navrhy jsou příliš detailní. Chci, aby to bylo obecné, aby to bylo zaměřené na podstatu. Budu podporovat většinu pozměňovacích návrhů, které jsem obdržel, především ty, které eh, zdůrazňují důležitost opravy, co se týče regionální soudržnosti, dále eh, že je důležité podporovat technický sektor a průmysl Evropské unie, také je důležité zdůrazňovat přístup k jednotlivým dopravním systémům, dále návrhy, které propojují růstovou strategii programu 2020 a pozměňovací návrhy, které zdůrazňují, že dopravní agentury mají navýšené odpovědnosti a také, že je zapotřebí zvýšit financování. Návrhy, které zdůrazňují Cezar, a TNT také jsou důležité a také pozměňovací návrh pana Devery, který požaduje inovativní dopravní projekty a také, abychom získali prostředky jednak z emisních povolenek a z různých zdaňování, především Eh, těžkých eh, nákladních vozů. Čili jsem se pokusil dospět eh, ke kompromisnímu návrhu, například v případě čtvrtého odstavce, tak zde jsem vzal v potaz přechod na jiné typy dopravy, dále efektivnost v oblasti dopravy, tak jak to navrhuje paní Jensen. Co se týče lepšího využití fondů soudržnosti a prosazování priorit v oblasti dopravy souhlasím s panem Grošem, který bere v úvahu citlivost otázky probíhajících diskusí ve výboru REGI. A spolu s panem Zílem a jeho návrhem zdůrazňujeme, že je zapotřebí zvýšit financování projektu TNT. Čili o to vše se snažím. Co nechci dělat, nechci zacházet do jednotlivých typů dopravy a tvrdit, to je dobře, to je špatně, to chceme, to nechceme. V tomto případě opakuji, je to stanovisko, které podáváme výboru SURE a v tomto smyslu musíme zajistit, aby eh, tento výbor byl na naší straně, co se týče priorit pro vizi 2020 a také co se týče rozpočtových priorit. To je tedy důvod, proč nehovořím tolik o železnicích, že ty jsou skvělé, auta jsou strašná, ale chci hovořit eh, o takové všeobecné politice a především jak přesvědčit výbor SURE, že doprava jako taková musí být prioritou. Protože to je ta velká bitva, kterou musíme vést jménem politických skupin. Musíme tvrdě bojovat, aby doprava byla vůbec zmíněna v prioritách 2020. To byl velký úkol na začátku. Jednak ze strany komise, výboru a kohokoliv jiného. Co nechci dělat? Nechci v podstatě obejít výbor SURE, protože tam budeme hovořit o nějakých projektech, o typech dopravy. Měli bychom tedy zaujmout obecné stanovisko a říci, toto je důvod, proč doprava jako taková musí být prioritou v rámci strategie 2020 a ne brát strategii 2020 a nějak ji namontovat na priority v oblasti dopravy. Čili jsou tady určité případy, kdy jsem šel proti. I když eh, bych velice rád to podpořil, tak si myslím, že tento postup, který jsem nastěnil, je správný. Měli bychom to takto prodat tomu eh, speciálnímu výboru, protože tam není žádný jiný výbor, který by se zabýval toto otázkou a měli bychom to prodat eh, tímto způsobem. To znamená, že si musí uvědomit, že doprava jako taková je velice důležitá a musí být zohledněna také ve vizi 2020. To je tedy můj příspěvek, vážení kolegové. Mám tady prvního účastníka, pana Groše. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nebudu opa- obsahově všechno opakovat, co jste řekl vy. Jako EP, za EPP mohu říci, že s těmi předsta- že s představením vašeho návrhu v zásadě souhlasíme až na několik malých detailů, ale trošku bychom možná ten hlasovací seznam mohli zjednodušit. Pro nás je také důležité, že doprava vlastně skutečně se získává správnou hodnotu a stává se těžištěm i do budoucích diskusí, aby vlastně v té naší oblasti, tedy dopravy a mobility, aby se ty prostředky využívaly, ale samozřejmě potřeba stanovit priority. Musí to, to také má dobré místo a náležité ve vaší zprávě. Za druhé, když by šlo pouze o otevírání trhu hospodářství nebo životní prostředí, hm, jsme diskutovali, tak Evropský prostor dopravy se musí otvírat, musí zajišťovat zdravou konkurenci a nedopouštět protekcionismus. V některých zemích, myslím si, životní prostředí a hospodářství, jsem nadále přesvědčen, že by to mělo spolu jsou být tedy v harmonii a nikoli v rozporu. Samozřejmě musíme to všechno srovnávat s reálnými cíly. Myslím si, že v některých oblastech je ještě potřeba určité zlepšení. Jak jsem řekla, já nechci do detailu hovořit o obsahových záležitostech. Ta vaše zpráva by neměla být příliš detailní. Jménem EPP frakce bych chtěl poukázat ještě na několik drobných technických věcí v prvním pozměňovacím návrhu, pozměňovací návrh 4 tam bychom požadovali oddělené hlasování na, to druhý, na ten, toho druhé, té druhé části bychom se řekli, končí to před slovem especially. V pozměňovacím návrhu dva jsme požadovali oddělené hlasování, ale ptal jsem se, zda tedy to tak bylo zohledněno pro pozměňovací návrh 1 paní Dyran a pan Kramr tam bychom chtěli oddělené hlasování. Pozměňovací návrh 11, ten bychom, toho bychom se mohli zříci, vstát tedy. To už bylo sděleno, domnívám se. Pozměňovací návrh 15, toho bychom se také mohli vzdát v té druhé části. To znamená, dále pozměňovací návrh 22 také bychom stahli, nebo bychom se ho vzdali. A co ještě musím sdělit, tak pozměňovací návrh 29. Tam je malý ústní pozměňovací návrh, který bychom chtěli kompromisy, které jsou navrženy, tedy kompromisní návrh 2. Tam s tím nemáme žádný problém. Pozměňovací návrh 13, tam bude malé ústní nebo z, malá změna znění tedy s pozměňovací návrhem paní Jensen můžeme souhlasit, jen technicky bych poz... řekl, že pozměňovací návrh 37 v německém překladu je špatný. Němec, anglicky tedy, tam jsou výchozí, ale v, něme, v německé verzi se hovoří o nějakém platu, příjmu. Tak tam bych chtěl jen odmě... Když tedy budeme mluvit o pozměňovacím návrhu 37, tak musíme hlasovat o anglické verzi a nikoliv o německém překladu, protože tam se je to nějak nesprávně přeloženo. A jinak to je vše z mé strany. Děkuji. I'm sure they haven't. Mr. Alkadrawi. Děkuji, pan Alkadrawi. Děkuji mnohokrát jenom velmi krátké vystoupení. Má politická skupina v podstatě souhlasí s vaší logikou a to, že se jedná o politickou záležitost, že je potřeba soustředit se na zásadní věci a jednou z těch zásadních věcí je to, aby se politická reprezentace dostatečně zabývala dopravou. Kolegům z výboru Šure musíme říci, že pro evropské hospodářství je doprava nezbytná a že pokud chceme dosáhnout cílu Evropy 2020, tak nemůžeme prostě dělat z dopravy popelku. A z toho důvodu si myslíme, že je potřeba zabývat se otázkou zvýšení rozpočtových prostředků na dopravu. Dá se to udělat několika způsoby. Například tím, že bychom převedli určité prostředky, řekněme, z kohezního fondu na projekty, které mají evropskou dodanou, přidanou hodnotu. A že to jsou projekty, na které by měly být vynakládány především evropské prostředky. Totež platí pro ten t. Měli bychom se soustředit na přeshraniční projekty, které by zajišťovaly přeshraniční spojení, protože tak to má evropskou přidanou hodnotu. Chceme se přiblížit k uskutečnění snu, že budeme mít na dopravu více prostředků, ale to bude vyžadovat tvrdou práci, a to nejenom v souvislosti s tímto stanoviskem, ale také v našich politických skupinách. Musíme poukazovat na to, aby se politická reprezentace opravdu dostatečně zabývala dopravou. Paní Jensen, děkuji mnohokrát. Někteří z nás zasedají ve výboru Šure. Čili tam určitě je někdo, kdo bojuje za dopravu v tomto výboru. Mám pocit, že v této zprávě nebo v tomto stanovisku zaujímáte velmi dobrý postoj, se kterým souhlasím. Já jsem se snažila poukázat na to, že možná nepotřebujeme pouze přeshraniční projekty, ale že je potřeba se soustředit také na multimodální projekty, protože pokud chceme dosáhnout přecházení k ekologičtějším dopravním prostředkům, tak bude potřeba, aby se rozvíjely přístavy a železniční huby, kde může dojít k překládce z jednoho druhu dopravy na druhý. Jinak eh, jsem ráda, že jste zapracoval do textu některé z mých pozměňovacích návrhů, také pozměňovací návrhy, které se týkají TMS a Cezaru. Co se týče pozměňovacího návrhu paní Tykou, nemáte pocit, že už je tato záležitost ošetřena pozměňovacím návrhem ke Galileu? Že to bere v úvahu určité specifičtější aplikace já pokud by některé její pozměňovací návrhy byly naformulovány jinak, tak bych je podpořila. Já si myslím totiž, že v tuto chvíli ještě nenazrál čas na to, abychom to vyjadřovali opravdu číselně. Myslím, že máte pravdu v tom, že v rámci diskuse o jednotlivých dopravních prostředcích bychom neměli poukazovat jenom na jeden způsob dopravy. Potom mám ještě pozněcí návrh programu Marco Polo. Můj text je trochu skeptičtější než ten váš a jsem ráda, že jste zapracovala alespoň jeden z mých návrhů. A to je otázka využití záruk v programu Marco Polo, nikoli pouze grantů. Myslím, že to by možná vyřešilo některé problémy, se kterými se potýká tento program. se zdá se, že zdá se, že tady vzniká veliká byrokracie. Pokud se vám to nepovede, tak musíte peníze vrátit a pokud se vám to povede, tak zase musíte peníze vrátit a možná záruka by byla lepší prostředek. Podporujeme tedy hlavní linii vašeho textu a ráda si vyslechnu, co se také stalo s pozdějící návrhy paní Tykou. Děkuji, paní Durand. Děkuji, pane předsedo, já budu taky stručná. Zdá má frakce sdílí vaši vaši vůli jít přímo k cíli a ne rozmělňovat to. Předložili jsme čtyři pozměňovací návrhy. První, to je logické, ten je v tom smyslu, že nejen snižování CO2 bychom měli obhajovat, ale také snižovat počet nehod, spotřebu eh, ropy a tak dále. Všechny ty věci, které mají samozřejmě rozpoč- dopad na rozpočet. Čím více se sníží počet nehod, tak také se dospěje k úsporám. Druhý pozměňovací návrh je internalizace externích nákladů na dopravu. Také nebudete tím asi překvapeni a chtěla bych také říci, pokud jde o metodu, a zde se obracím zejména na kolegy z výboru ŠUR, když skutečně chceme internalizovat externí náklady, tak je potřeba změnit také metodologii, mít jasně stanovené kategorie mezi jednotlivými rozpočtovými linkami a přesné vazby mezi územními politikami, soudržnosti, dopravními sítěmi, otázkami urbanismu a zemědělství a tak dále. Tím by to také umožnilo ušetřit eh, náklady z rozpočtu. Za třetí pozměňovací návrh 21 o otázkách modernizace vybav, výbavy, pokud lokomotivy a soupravy vlaky budou mít menší hlučnost, tak samozřejmě také ušetříme za výstavbu protihlukových zdí a tak dále, takže mít eh, soupravy, které budou méně hlučné, tak to také eh, vlastně bude povede k úspoře nákladu. A poslední pozměňovací návrh se týká malých projektů, které bychom mohli podporovat. Myslím si, že o tom hovořila moje kolegyně v oblasti cestovního rochu. rochu to jsou drobné projekty, projekty s krátkodobými výsledky a tím bychom se mohli vyhnout někdy vysokým, příliš vysokým eh, nákladům a zdal, s velmi dlouhými a nepravděpodobnými eh, výsledky. Takže to si myslím, že jsou čtyři pozměňovací návrhy, které jsou v logice toho, jak jsem již říkala, nechceme se rozmělňovat, ale chceme zvýšit efektivitu v oblasti dopravy. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Zíle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za práci, kterou jste odvedl na tomto stanovisku. Já bych jenom rád upozornil na odstavec 9, ke kterému já i řada ostatních máme pozněvací návrh. Hovořil jste o určitém kompromisu. Já myslím, že by bylo dobré, kdyby ta koncentrace národního financování nezacházela příliš daleko a také co se 28 týče, tak tam bych také rád, aby tam bylo zahrnuto, že koncentrace národního financování by se měla soustředit na oblast hlavních sítí. Děkuji za podporu. Pan Ríke. Děkuji, pane předsedo, já budu také velmi stručný. Zcela to už vlastně nám vysvětlil náš předseda. A my zcela sdílíme vaše stanovisko. Stahuji pozně, náš pozměňovací návrh 24. Děkuji. Thank you, Dominic. Thank you very much, Mrs. Děkuji mnohokrát a nyní paní Tykau, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych vám chtěla poblahopřát k vaší zprávě. Vítám skutečnost, že toto stanovisko by nejen mělo zdůraznit význam dopravy pro ekonomický a sociální rozvoj Evropy, ale také by mělo poskytnout argumenty výboru SURE, aby poskytlo větší prioritu všem dopravním projektům, čili aby vyčlenilo více finančních prostředků. To je důvod, proč zdůrazňuji některé důležité prvky, například inteligentní dopravu, infrastrukturu, která je důležitá pro elektrické sítě, elektrická vozidla, dále GNSS, také projekt Galileo. A chtěla bych také sdělit kolegům, že stahuji pozměvací návrh 40, který eh, hovoří o finančních prostředcích do GNSS. To bylo sděleno výboru již dávno, chtěla bych zopakovat. Jedná se o pozměňovací návrh 40, který byl stažen. A jsou tam konkrétní finanční částky, čili chci jej stáhnout, protože věřím, že tyto záležitosti jsou pokryty i v jiných pozměňovacích návrzích, které žádají o dostatečnou finanční podporu GNSS. Děkuji. Ja, also ich finde es... Děkuji, já si myslím, že je správné, že doprava by měla být zahrnuta do strategie Evropa 2020, zejména co se týká snižování emisí CO2, stejně tak, jak je tomu v ostatních odvětvích, průmysl a tak dále, snížení o 10%, protože tam došlo zvýšení pokud by tedy se měla plně respektovat strategie 2020, je důležité, aby se to zladilo. Potřeba ještě to vysvětlit. Já zde mám dvě nebo tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 21. Kolega Brian řekl na začátku, že nechce jít příliš do detailu, ale hovořit o těch principech. Jen princip je, že vlastně snižování hluku vlastně by pouze u by mohlo mít kofinancování z EU pouze infrastruktury. Mám vlastně příklad u těch TNT. Tam víme, že efekt jde nejen do té infrastruktury, ale i do materiálu. U hluku to je vlastně skutečně frapantní příklad hlu, hlu, hlučnost můžeme snížit rychleji a efektivněji, když budeme investovat také do materiálu, do vybavení. Proto úplně dobře nerozumím, proč se zamítá pozměňovací návrh 21, protože tam právě to dokumentuje, to, co říkám. Nechávám to ještě k úvaze předsedovi, je to vlastně pří, velká výhoda, kdybychom to takto dělali. Pokud se týká jako vlastně byl by to určitý průlom, průlom železnice by tím byl zastaven. Musíme se tímto ještě zabývat a já prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Potom je tam také nějaká chyba v překladu. Je tam vlastně eh, nákladní eh, vagon, on, nerozumím tomu úplně dobře, protože tam nejde o nákladní vagony, jsou to vlastně vagony přepravující zboží, takže to nic nemá co dělat s nákladními automobily. Takže prosím vás také, abyste, abychom se řídili podle anglické verze a nikoliv podle německé, protože nevím, jak by nákladní auta tedy mohla jezdit po železnici, že jo, to jako by asi nešlo. A druhý bod je nás pozměňovací návrh 34. Tam jde o to, co chceme. My chceme co dosáhnout co možno nejrychleji efektů a pokud možnost co nejnižšími finančními prostředky potřebujeme spíše jiné politiky, tedy když se zaměříme na velké projekty do roku 2050 a tak dále, ty budou, ale máme mnoho možností teď rychle jednat. Německo má při přísloví, že vrabec v hrsti je lepší než holub na střeše, takže v následujícím desetiletí vlastně bychom se jenom dívali na ty holuby na střeše a neuvědomujeme si, že můžeme prostě chytit toho vrabce do hrsti. Takže já si žádám, abychom si ještě jednou rozvážili ten pozměňovací návrh 34. Děkuji. Paní Alessandr, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat za tuto zprávu. Chtěla bych poděkovat, že jste se zaměřil na jednotlivé nástroje, které můžeme použít. Je to v podstatě politická hra, kterou hrajeme s výborem SURE, také s výborem REGI. Chceme udělat vše pro to, aby výbor pro dopravu nebyl poražen, tak jak se tomu stalo v případě, kdy jsme prosazovali finanční výhledy. Například víme, že je velice důležitý výzkum, věda, což je také důležité pro vytváření nových pracovních míst v rámci strategie 2020, ale například energetická infrastruktura nás může přerůst. Víme, že také důležitými hráči je USA, Čína, čili co se týče modernizace infrastruktury a mobilitních systémů, je nesmírně důležité. Byla by tedy chyba, kdybychom zmeškali tento vlak a kdybychom pokulhávali. Čili Chtěla bych poděkovat za vaše pozměňovací návrhy. Chtěla bych poděkovat, že bráníte naše ambice, co se týče dopravní politiky, jak také zdůraznil kolega, co se týče snížení emisí CO2 a posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Chtěla bych také stáhnout pozměňovací návrh číslo 9. Chtěla bych vám poděkovat za vaši velkorysost a co se týče dalších pozměvacích návrhů, také velice vítám. Dobře, pan Rajte za komisi. Pane předsedo, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat za vaškerou práci, která byla odvedena. Chtěl bych poděkovat za toto stanovisko. Skutečně to jde ruku v ruce s komisí, čímž je má práce lehká. Mohu už teď říci, že co se týče teritoriální, čili územní, koheze, veškeré další soudržnosti, otázka růstových politik, inter operability, dále otázka inovací. Všechny tyto pozměvací návrhy můžeme schválit. Pokud byste prosazoval sektorové pozměvací návrhy, tak zcela jistě byste snížil důraz politického signálu, který chcete vyslat výboru SURE, což je velice důležité. Je důležité, aby doprava se dostala na příčku priorit. A souhlasím s vašemi názory, které jste zúrazil na začátku svého příspěvku. Chtěl bych vám poděkovat za podporu a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, chtěl bych vám všem poděkovat za veškeré příspěvky. Vím, že v některých případech poslanci budou mít pocit, že jsem nepodpořil jejich pozměňovací návrh a tímto způsobem, že nepodporuji určité oblasti dopravy, ale jak už jsem říkal, snažím se o to, aby tento dokument byl především politickým signálem a nezabýval se konkrétně jednotlivými typy výroby, eh, dopravy. Takže nemyslím si, že toto stanovisko by nemělo hovořit o konkrétních technických záležitostech, ale mělo by být obecné. Z tohoto důvodu jsem možná trochu tvrdý, ano, je tady celá řada pozměvacích návrhů, které byly předloženy. Pan Zíle konkrétně se ptal na jeden pozměvací návrh. Ten se týkal 28. pozměvací návrh pana Balcajsise. Také 23. pana Balcajsise je dobrá, s tím souhlasím. Ale Tady jsem to odmítl, protože tam je slovo regiony. Co se týče eh, přispěvatelů eh, projektu TNT, tak eh, do toho přispívají také regiony. Takže v některých případech členských států je tomu tak, ale někde ne. Například ve Velké Británii jsem byl proti tomuto znění. Pro mě je to prostě nepřesná formulace, takže proto jsem to odmítl. Pokusil jsem se spojit s jednotlivými kolegy. Spolu s paní Jensen jsme upravili určité formulace s Matthewsem také. Takže uvidíme, jak to zítra dopadne, až budeme hlasovat. Já se to neberu osobně, především když koordinátoři mě přenechali tento úkol, ale uvidíme, co z toho vyplyne, co je důležité, aby oblast dopravy byla povýšená na té celé politické škále a politickém rozhodování. Pokud tomu tak je, když například řekneme, že to musí být možné, že otázka spolufinancování Evropské unie eh, bude také v oblasti vozového parku, nejen v oblasti infrastruktury. Tak to řekneme obecně. Nejsem se úplně jist, za v některých členských státech máte například eh, soukromé operátory železnic. A jestli tomu tak skutečně bude, když máte státní železnici, tak eh, to tak eh, může být. Když si vemete infrastrukturu TNT, tak na druhou stranu máte i soukromou infrastrukturu, ale většina infrastruktury se řídí na národní úrovni, tak či onek. Čili Každopádně ta situace je taková, jaká je. Chtěl bych vám poděkovat. Nyní bude mít zasedání koordinátorů. Všem ostatním děkuji za účast a chtěl bych velice rychle zahájit zasedání koordinátorů.